Dámy a pánové, dobré odpoledne, prosím, usaďte se. Naše dnešní zasedání je poměrně krátké, máme pouze odpoledne, takže hned začneme. Čekají nás opravdu zajímavé body na pořadu jednání. Nejprve bych vám všem chtěla připomenout, že tato schůze je vysílána na internetu. Tlumočení je poskytováno plným členům tohoto podvýboru. S vaším svolením bych teď přešla ke schválení pořadu jednání. Pokud nemáte žádné připomínky, považuji pořad za přijatý. Děkuji. Mám pouze jedno sdělení předsedkyně. Hned po skončení dnešní schůze budeme mít neveřejné slyšení rozšířeného byra našeho výboru, to znamená rozšířeného předsednictva. Takže to znamená, všichni koordinátoři a vicepředsedové jsou zváni, aby se zúčastnili tohoto zasedání rozšířeného předsednictva. Nyní přejdeme už k prvnímu bodu dnešního jednání tady jde o tedy jižní Ukrajinu a zhoršení eh, situace v této oblasti. Eh, konkrétně jde o eh, oblast kolem města Avdivka. Já zde vítám vicepremiéra mm, Ukrajiny, vicepremiér Máme tedy příležitost výměny názorů k tomuto tématu. Takže vítám paní vicepremiérku. Již doprovází také velvyslanec, který je vám asi všem znám. Nyní Hned předám slovo paní vicepremiérce, paní Ivaně Klimpušcince. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení členové tohoto výboru, vážení přátelé, je to opravdu čest pro mě, že si s váma dnes mnohou vyměnit názory eh, o situaci na východě Ukrajiny. opravdu vám mnohokrát děkuji za to, že jste mi poskytli tuto příležitost eh, dnes eh, k vám hovořit. Nejprve bych ráda poděkovala za veškerou podporu, eh, kterou mi poskytli členové tohoto podvýboru. Děkuji za všechnu politickou podporu. Vůbec děkuji také za podporu politické mm, situace na Ukrajině a zmiňuji také vaši návštěvu na východě Ukrajiny na podzim minulého roku. Ráda bych zdůraznila, že to, byl, to bylo velmi důležité vyjádření vašeho zájmu, vašeho um, zapojení do situace v zemi ruská agresa eh, přesto zůstává největší výzvou nejenom pro nás, ale i pro Evropu. A myslíme si, že je to vůbec výzva i pro celý civilizovaný svět. Eh, takový, takový to eh, brutální útok na evropský stát je v podstatě varováním pro celý region. A my bychom vlastně to takhle mohli říci, že zvoní zvon, zvoní hrana a e, měli bychom se zeptat, pro koho. Ta situace je opravdu vážná a je potřeba, či žádá si e, opravdu e, jednotné odpovědi. Úmrtí, e, či počet úmrtí e, jak vojáků, tak civilistů roste na Ukrajině. Z 29.1. do 4.2. jsme přišli o 15 ukrajinských vojáků, 3 civilisty a více než 100 eh, vojáků bylo eh, zraněno, stejně tak jako 9 civilistů bohužel eh, stále eh, je problém umožnit přístup eh, pozorovatelům z OBSE do této oblasti, tak aby bylo jasné popsat, co se tam přesně děje. Takže tohleto zhoršení situace okolo města Avdivka ukazuje, jak ruské síly dělají věci, které eh, eh, jsou zakázány eh, Minskou dohodovou. Používají typy zbraní, které nejsou povoleny. 150 mm či 200 mm tanky a zdůrazňuji, tohle to všechno je zakázáno podle Minské dohody. um, ruské vojenské síly se pokusily prorazit ochrané, uh, eh, ochrané síly okolo Avdivky. Ty útoky byly doprovázeny mm, velkými eh, eh, střelami, velkým střílením a ještě zdůrazňuji, došlo k tomu i v rezidenčních oblastech města, což zase podle Minské dohody je oblast, je um, oblast pod kontrolou Kijeva. Takže nenechejte se eh, zmást. Eh, tohleto město bylo ostřelováno eh, ruskými silami z okupovaných obdu, um, regionů, ale nikdy ne natolik, jak k tomu došlo za poslední týden. Došlo k um, velmi důležitému poničení infrastruktury, 144 soukromých domovů bylo zasaženo. A máme osm vícepatrových budov, které byly zasaženy těmito střelami, také několik garáží, které byly úplně zničeny a prostě máme důkazy pro to, že hodně zbraní, které byly použity, i raketové systémy byly použity z rezidenčních oblastí Doněcka. Situace se zhoršila ještě tím, že bylo velmi špatné počasí, bylo pod nulou, minus 20, minus 22 a poté, co eh, také přestala eh, fungovat elektřina, došlo k výpadku k elektřiny, takže vlastně obyvatelé tohoto města a okolí byli v podstatě na pokraji humanitární katastrofy. A my tam samozřejmě máme Národní gardu, policii, ehm, služby pro, případy, pro případ naléhavých situací. Prezident Ukrajiny se do toho také zapojil tak, aby zajistil, že máme reakci, kterou potřebujeme tak, abychom lidem poskytli vše, co potřebují, eh, eh, to znamená dodávky vody, elektřiny a tepla. My už jsme 45krát požádali o složení zbraní, abychom mohli opravit eh, sítě elektri- elektriky a díky bohu včera konečně se zase podařilo opravit všechny elektrické sítě, takže lidé eh, ve městě i v okolních vesnicích zase mají eh, elektřinu. I can go in details if there will be... A mohu samozřejmě zajít do dalších podrobností, pokud budou další otázky ohledně toho, co přesně udělali příslušné orgány, aby eh, lidé v terénu Eh, a jejich základní potřeby byly zajištěny. Mám všechna čísla k dispozici, ale ráda bych obrátila vaši pozornost na jednu ze skutečností. A to, že když docházelo eh, k tomu bombardování, tak to bylo opravdu nehumálním způsobem prováděno, protože dokonce to bylo zaměřeno i na humanitární pomocná centra, centra distribuce humanitární pomoci, eh, která byla zorganizována ve školách. A ehm, my jsme také poskytli eh, občanům Adriatky možnost opustit, eh, evaku, být evakuováni, pokud budou moci. 260 lidí, většinou dětí, vyjádřili eh, k ochotu k, k evakuaci a byli z města um, odvezeni. Zvláště znepokojivé byla právě, bylo právě to, že ruští a pruští militanti neumožnili fungování elektrické sítě. Dokonce eh, hrozila ekologická katastrofa nebýt veškerého úsilí našeho státu mu předejít. A eh, my eh, se domníváme, že všechny tyto kroky, k nímž došlo v Adrievce, by bylo možno kvalifikovat jako válečný zločin a porušení ženevské umluvy z roku 1949. Z ukrajinské iniciativy jsme také doporučili svolání trilaterální kontaktní skupiny, která by měla řešit toto napětí. Ehm, byli jsme připraveni, ale Rusko eh, trvalo na tom, že není potřeba ehm, uspořádat takové jednání, což je další důkaz toho, že eh, Rusko nebylo a není připraveno eh, k, to, zajistit, aby minské dohody Eh, byly dodrženy. A Ukrajina nemusí, být připomí, nemusí eh, eh, si připomínat význam Minska, nebo Ukrajina dělá vše, co je v jejich silách, aby postoupila, pokročila v implementaci minských dohod. Ale chtěli bychom, aby všechny bezpečnostní podmínky, humanitární a další, byly splněny předtím, než postoupíme dál. Cestovní mapa, která měla být dohodnutá na posledním zasedání na, na, na podzim v roce 2016, musí budovat na následujících klíčových prvcích. Okamžité um, zastoupení stálého monitorování OBSE ukrajinsko-ruské hranice, tak jak předpokládá protokol z roku 2014, stažení ruských jednotek z Donbasu a bezpečna, náležité bezpečnostní prostředí před i po volbách k čemuž potřebujeme posílenou mezinárodní přítomnost v regionu, například eh, mise OBSE. zrušení veškerých eh, nelegálních eh, legislativních a jiných orgánů a propuštění všech zadržených osob. My doufáme, že evropští poslanci a naši další mezinárodní partneři by souhlasili s tak s touto logikou, kterou jsem tu právě představila, právě vyložila. Také doufám, že by se našla nějaká možnost, obzvlášť v Evropském parlamentu, um, projednat uh, usnesení možná 13. 16. února ve Štrasburku uh, ohledně tedy situace, která vznikla, která se vyvíjí. Sice jsme obnovili uh, přísun elektrického proudu a měli jsme pouze 51 eh, případů z bombardování, ale dnes už zase jich bylo 90. A to nejenom v Adrievce, ale také v jižní části dotekové linie mezi eh, okupovanou a neokupovanou částí území Ukrajiny. Velice si ceníme rychle eh, reakce představitelů Evropské unie k této situaci a v Adrievce doufáme, že dnes, eh, že se, že se, že se to tady probere také na radě eh, pro zahraniční záležitosti a jsem velice ráda, že o tom můžeme mluvit dnes tady. Chci využít této příležitosti k tomu, abych zmínila několik otázek. Eh, u nich se domnívám, že můžeme společně řešit situaci ještě nad rámec bezpečnostních napětí která rostou na východní Ukrajině. Je důležité také připomenout Ukrajině a Ukrajincům, že eh, Evropská unie skutečně podporuje, že vnímá tuto změnu, že si cení také toho veškerého úsilí, které eh, Ukrajina interně eh, provádí, odvádí. Zároveň souběžně s nutností vést válku na východě um, a e, že to bude mít dopad tedy i na ten bezvízový režim pro Ukrajinu, že to je taky jedna z otázek, e, kterou naši partneři e, dokáží vyřešit naši partneři v Nizozemsku v kontextu asociační dohody a samozřejmě také další příležitosti, které se rýsují, které máme a které jsou velice rozmanité a rozsáhlé, příležitosti hlubší spolupráce, která by zajistila další rozvoj bezpečné Ukrajiny, která by byla součástí bezpečného a svobodné Evropy jakožto celku. Děkuji. Madam, thank you. I... Děkuji vám. Děkuji. To remind all members that a chtěla bych připomenout členům, že během podzimní mise sede na Ukrajinu náměstkyně ministra paní Ivana Klimpuš Čitáce byla jednou z významných partnerů v rámci jednání, protože její e, rezort v rámci vlády je evropská integrace a také transatlantické otázky. Takže než nyní zahájím diskusi, tak bych chtěla požádat zástupce IES, pana Dirka Šlubrse, promiňte, pokud jsem zkomolila vaše jméno, chtěla bych vás požádat o slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji vám za příležitost eh, poskytnout i náš komentář k tomuto důležitému tématu. Myslím, že lze říci, že Ukrajina opět je centrem naší pozornosti v uplynulých dnech, zejména eh, v důsledku událostí, které paní náměstkyně popsala, což, jak se správně uvedla, eh, vyvolalo silné mezinárodní evropské reakce. Eh, mluvčí paní eh, vysoké představitelky Mogheriniové již 31. ledna vydal prohlášení eh, vyzývající k zastavení nepřátelství. Vysoká představitelka také projednávala toto téma dnes dopoledne společně s ministry zahraničních věcí na Radě zahraničních věcí. Původním plánem bylo zaměřit se na proces reform probíhajících v, na Ukrajině a na dobrý pokrok kterého bylo dosaženo v tomto ohledu. Ale tváří v tvář eh, těmto událostem jsme mm, se věnovali právě i jim. A navíc v návaznosti na eh, vaši návštěvu druhé polovině eh, týdne 9. 10. února přijede pan Groisman a budeme pokračovat v jednání bezpečnostní situace paní eh, náměstkyně velmi eh, přesně vylíčila, takže mm, budu zacházet do detailů. To znamená silné ostřelování se zakázanými zbraněmi eh, vedlo ke značným obětěm, obětem OECD, respektive další organizace, spočítala 57 zabitých, 12 civilistů, 21 zraněných, 48 z nich pouze v období 29 leden až 3. února. Poslední události, jak jste správně uvedla, způsobily eh, značné poruchy v poskytování základních služeb. Eh, tisíce civilistů je uvázlo v tomto regionu bez eh, přísunu potravin, což není vůbec dobré. Díky mm, zprostředkování OECSMM Eh, bylo možné včera eh, opravit všech, veškeré elektrické vedení, eh, které dodává energii do Doněcké vodárny a filtračního zařízení. Nicméně bude zapotřebí ještě určitého dalšího období klidu, aby byly opraveny větší škody v potrubí a také e, jižním produktovodu a e, vodním e, rezervoáru. Zatím tedy, co došlo k tomuto k mm, tomuto příměří, zejména díky OEC, SMM, eh, je stále ještě situace popisována jako velmi eh, vratká. Často se používají raketové střely, těžké zbraně, moždíře a tanky eh, podél dotykové linie. A vlastně nyní se to přesouvá i do regionu Mariupolu, zejména v oblasti Širokiny a mm, do dalších míst na sever od Mariupolu v oblasti Lugansku, eh, město Popasna, to je další město pod eh, vládní kontrolou, bylo také cílem intenzivního ostřelování, včetně eh, děles, raketového dělostřelectva, včetně raket, nechválně známých raket GAT. Jak již SMM zdůrazňuje, je cílem eh, samozřejmě stabilizace a to v širokém rámci a odstranění eh, zbraní od z regionu dotykové eh, linie. To je také mm, obsahem eh, minských dohod. Evropská unie považuje bezpečnostní situaci za nepřijatelnou, protože mnoho lidských životů je ohroženo. Paní Mogherini se telefonicky spojila s eh, ministrem Lavrovem, aby také trval na příměří a pan komisař, který eh, je odpovědný za bezpečnost, také eh, navštíví Ukrajinu a i v tomto ohledu bylo naše prohlášení jasné. A na základě eh, nebo v návaznosti na zářijová jednání z roku 2016 o implementaci a podpoře implementace dohod z Minsku Evropská unie posilňuje svou podporu monitorování monitorovací mise OECSMM. Chceme také podpořit ekonomický rozvoj, soudržnost a zaměstnanost a e, na to navážeme e, programem 2018 až 2019, abychom připravili půdu pro rozsáhlejší rekonstrukci. Také potřebujeme nový vládní akční plán e, pro regiony, které nejsou pod vládní kontrolou v této chvíli zatímco samozřejmě eh, i když situace není dokonalá, potřebuje naši podporu. A e, závěrem chci zdůraznit, že pokračování reformního procesu na Ukrajině je nejlepší způsob, jak posílit odolnost Ukrajiny. Rada zahraničních věcí projednala pokrok této věci a také způsoby, jak e, zvýšit podporu EU. Já nyní ještě nemám k dispozici tiskové prohlášení, ale dnes jsme zaznamenali určité e, povzbuzující znamení od ministrů, že skutečně ten reformní proces se vyvíjí dobře a eh, my jej budeme i v budoucnu dále podporovat. Děkuji. Děkuji vám a nyní zahajuji debatu. Kolegové, máme celou řadu eh, přihlášených diskutujících, takže vás eh, prosím, abyste se omezili na zhruba dvě minuty. Nebudu do toho zasahovat sama, ale prosím, abyste dodržovali tento časový limit. První je pan Michal Gáler. Děkuji vám a srdečně vítejte mezi námi. Paní náměstkyně, je dobře, že jste zde a je také dobře, že máme možnost takto z prvé eh, ruky slyšet, jak eh, se věci vyvíjejí. Byl bych si eh, přál, kdybyste zde byla minulý týden, kdy jsme projednávali ehm, o Gruzii a o vízové problematice, jak jste správně uvedl ehm, ehm, pokrok v reformách zvyšuje odolnost Ukrajiny, ale to, co můžeme učinit my v této věci, je také ehm, splnit přísliby ohledně vízové politiky. To by také byla reakce na agresora. Také bych jasně chtěl konstatovat, že jsme velmi zneklidněni zhoršující se situací a nemám vůbec žádné pochybnosti o tom, že je to agresor, totiž Rusko, který eh, nyní eh, zkoumá situaci eh, vzhledem k nové americké administrativě, to znamená vzhledem k tomu, jak bude či nebude reagovat. To znamená, já vyzývám nejenom Evropskou unii, aby zaujala pozici v této věci, ale také na Spojené státy americké, aby Mm, eh, nenechali eh, nikoho na pochybách, že skutečně eh, plně podporují oběť této agrese. A proto doufám, že naše odpovědi a také náš nátlak na Rusko Eh, je signálem, že Západ reaguje a eh, nyní by se eh, měli skutečně soustředit na implementaci dohod z Minsku. Pokud jde o mediální informování, zdá se, že se strany navzájem omlouvají, přisuzují si vinu, nevíme, kdo s ostřelováním začal, říká se tedy v těch mediálních eh, prohlášeních, ale já jasně říkám, agresorem je Rusko, eh, Rusko nemá co pohledávat na ukrajinské půdě a proto musíme za této situaci dále Ukrajinu podporovat a vyzývat samozřejmě obě strany, aby opět pracovali na implementaci dohod z Minsku. Děkuji pan Johan Mirca Pasku. Thank you. I also... Děkuji. Já také vás si přivítat na tomto podvýboru. Děkuji vám za briefing, děkuji za eh, tedy vaše sdělení. Mé otázky již byly zodpovězeny dalším příspěvkem, další prezentací, ale ještě chci trošku posílit, potrhnout, co řekl kolega Galer takhle uprostřed zimy nedává příliš smysl vojensky otvírat, e, zahajovat velké operace. Takže já spíš uvažuji v tom směru, že se jedná o takový politický e, test, o takovou probu. Oni chtějí e, prostě um, tedy aby to vypadalo tak, že situace je dost závažná, že se s tím musí něco dělat, oni používají tento argument a pravděpodobně uvidíme, jak bude nová administrativa reagovat. Důležitá je naše reakce, protože my jsme ti, kdo mají dohlížet nad implementací Minsku. Nezapomínejme, že sankce přímo souvisí s implementací Minsku. Na to bychom neměli zapomínat. Děkuji. Thank you, sir. Uh... Děkuji, pan Schaffhauser. Bonjour. Uh, comme... Jako obvykle budu tady zastávat minoritní pozici, ale chci vám tady připomenout pár skutečností. Já jsem rád, že kromě toho biologického přístupu v, v, v linii tedy Open Society a pana Soroše, kterého tady dobře zastupujete, tak je dobré, že jsme tu měli také zprávu o BSE, protože tato zpráva o BSE ukazuje, že věci jsou daleko eh, více vyvážené, než se zdá být z vašeho hlediska. Konkrétněji si musíme položit následující otázku. Eh, vaše. Eh, kdo začal okupovat tu neokupovanou zónu, čili no man's land? Trošku zapomínáme říkat, kde jsou civilní populace. Například Lugansku. Já chci potrhnout také, že v dohodách z Minsku existoval ten autonomní statut. Aby jakožto vláda jste měli tento autonomní statut implementovat. A dodnes e, nebyl tento slib dodržen. Ještě nedávněji tu byl návrh jazykového zákona, který prošel 19. E, ledna radou a e, tam se hovoří tedy o tom, tam vlastně zachovává ten, ten, eh, ten, to, tu blo, ten, v podstatě tu blokádu Donbasu ekonomickou, což je dokonce v rozporu i s tím, co váš eh, nejvyšší eh, správní soud vynesl 16. října 2015. Takže já si přeji vyvážený přístup a skutečně jsem překvapen že pan Galer říká, že tady nejsou žádné pochybnosti. Všechno, všichni ukazují jenom eh, prstem na Rusko, které by má být zodpovědné, jenže v konfliktu, každém konfliktu se vždy dají řeš, najít nějaká řešení, která jsou vyvážená, která odpovídají realitě. Takže já si přeji, abychom dodržovali minské dohody a jejich plné dodržování. Jistě, že můžeme povídat různé eh, lži a můžeme je opakovat, ale to z nich nedělá pravdu. Thank you, Mr. Stettin. Děkuji, pan Štětina, prosím, vicepředseda. Ale prosím, vemte si sluchátka. Děkuji. Yes. Eh, vážená paní vicepremiérko, jsem moc rád, že jste nás navštívila a mám jednu otázku, ale než se k ní dostanu, tak bych rád řekl, že eh, si myslím, že ti stateční Ukrajinci, kteří brání svoji zemi na Donbase, oni nebrání jen svoji zemi, oni brání i nás. Je to velmi nebezpečná agrese, která se tam odehrává. Je to po druhé světové válce napadení jednoho suverénního státu jiným státem. Není to žádná občanská válka, jak se někteří snaží nás přesvědčit. A moje otázka se týká minských dohod, o kterých jste se několikrát zmínila. Jak je vidět, tak eh, podstatné části minských dohod, zejména co se týče eh, stažení eh, těžkých zbraní, nejsou dodržovány a to primárně ze strany separatistů a Ruské federace. Není to jenom u Avdijevky, je to i u Marijinky, je to, jsou to i útoky u Mariupolu, u Širokina. To je kompletní a komplexní nástup a porušení minských dohod. A s tím je spojena moje otázka paní vicepremiérko. Existuje mínským dohodám, které, jak vidíme, už dlouhodobě fungují špatně nebo vůbec nefungují, ze strany eh, Ukrajiny nějaký plán B? Existuje nějaký plán, který by alternoval Minské dohody? To budeme ještě rok nebo dva nebo tři pořád požadovat, aby se Minské dohody dodržovaly. Eh, ty kluci, kteří tam bojují, ti tam umírají a budou umírat dál. Není třeba možným plánem B k minským dohodám nějaký způsob vojenské podpory Ukrajiny, například dodávkami vojenského materiálu nebo spoluprací e, některých e, policejních složek Evropské unie nebo vojenských složek Evropské unie s OBSE při eh, eh, hlídání eh, hranic mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Čili moje otázka, existuje nějaký plán B k mínským dohodám? Děkuji. Thank you. I know that... Děkuji. Paní Rebecca Harms, která bude muset odejít, tak si požádala o slovo trošku dříve, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych jenom podpořila všechny kolegy, kteří si přejí, abychom měli rozpravu na příštím plenárním zasedání a aby z toho vzešlo nějaké usnesení. My už eh, máme za sebou tři roky války, kdy bojují vojáci a dobrovolníci proti trvající okupaci. Tři roky to je dlouhá doba. Je to boj za svobodu a nezávislost. A Evropská unie vždy svými slovy stála za ideály Ukrajinců. Takže já si myslím, že už eh, nastal čas pro to, abychom jak eh, na výboru, tak v trilaterální kontaktní skupině eh, jsme se věnovali vyhodnocení eh, toho, k čemu došlo na základě minských dohod, protože zatím je to poměrně temný obrázek. Ta válka jakoby znovu splan, splanula. Jako kdyby někdo v Kremlu řekl, potřebujeme, potřebujeme aby znovu vzplála. Takže zdá se, že jsme nedosáhli ani centimetr směrem k cílu, aby Ukrajina znovu získala kontrolu nad svými hranicemi. A pro mě tohle je naprosto zásadně důležité pro jakýkoliv další kompromis v regionu. Dokud Ukrajina nebude mít pod kontrolou své hranice, dokud ruské zbraně a vojáci e, budou otevřeně v tomto regionu, není možné, abychom my na základě dohod z Minsku nějakým způsobem zaručili klid zbraní. Takže já opravdu podporuji tuto rozpravu. My vždycky žádáme o to, aby k ní došlo v evropských institucích a v mezičase boje úplně explodovaly a lidé eh, umírali, zejména tedy v, na východní Ukrajině. Gruzie teď má e, vízovou dohodu, Ukrajinci ještě pořád čekají, tak jak dlouho budeme říkat, bojují za svobodu a evropské hodnoty a zároveň jim odmítáme ukázat, že si je mezi sebou přejeme. Takže v Evropské unii opravdu máme problémy s konsistentností. Příliš mnoho politiků teď hovoří o tom, že bychom už měli přeskočit sankce. Takže opravdu je potřeba otevřít tuto rozpravu a mít usnesení na příštím plenárním zasedání. Ano, děkuji. Já opravdu tohleto osobně také podporuji. Podporuji tento názor, že je potřeba eh, umožnit vízovou liberalizaci pro Ukrajinu. Co nejdříve, jak jsme to ostatně i slíbili. Máme zde také eh, předsedu eh, skupiny Přátel Ukrajiny Petruse Ostraviču. Se máte slovo, prosím. Děkuji. Mnohokrát vás vítám, Ivano i pane velvyslanče, na naši rozpravu. Ukrajina vlastně nese dvojí břímě. Jak e, tu válku, tak reformní balíček a e, přes všechny potíže, e, restrikce, děláte opravdu skvělou práci. Čelíte jedné z největších armád ruské armádě a přesto eh, se vám daří ještě zavádět řadu reform ve vaší zemi. Tak já ani nevím, eh, zda vám mám gratulovat více k jednomu či k druhému, ale asi k obojímu. Já podporuji, abychom měli nějaké usnesení na štrasburském zasedání. Určitě nemůžeme zavřít oči před tím, eh, co se děje zejména eh, poté, kdy vlastně i mm, události kolem a vdívky se dostaly do médií. Ale co se týče samotného řešení situace a nějakých doporučení a snah postoupit ku předu, myslím si, že bychom měli začít diskutovat ne o plánu B. Já si nemyslím, že bychom měli mít plán B, nějakou alternativu k minským, eh, minskému plánu. Mm, určitě to asi nebude implementováno. Mm, znamená to hodně pro Ruska, znamená to uznání stávající hranice mezi Ukrajinou a Ruskem. Eh, to je teď naprosto porušováno. Ale mm, my se Eh, CSDP. Nemůžeme prostě jenom říct, že, že stačí mise OBSE. Ta dělá skvělou práci, ale nestačí to. Musíme se eh, od monitorování posunout dále k, eh, k něčemu aktivnějšímu. Takže já určitě jsem za tuto rozpravu, určitě bychom se o tom měli pobavit. Měli bychom se pobavit o tom, co by mohlo vést k vyřešení této eh, válečné situace. Určitě bychom měli udělat všechno pro to, abychom eh, zabránili tomu, že se z toho stane eh, zmrazený konflikt. Už takovýchto konfliktů máme příliš mnoho, takže by bylo dobré opravdu tu situaci jasně vyřešit. Děkuji. Děkuji. Pan Christian Ehler, vicepředseda našeho výboru, prosím. Frau Vizepremierministerin. Vážená eh, paní vicepremiérko, srdečně děkuji, že jste dorazila a mám dvě připomínky nebo poznámky. Za prvé, je to spíše taková interní výměna, ale eh, to, eh, že se francouzští nacionalisté té odvolávající se na odkaz eh, Karla Arbela a přitom eh, se utíkají do eh, ruské náruče. To je určitý obrat, o němž bych si nebyl býval myslel, že jej zažijí. Ale to je pouze taková poznámka. A druhá připomínka. Chci zdůraznit, že v těchto dnech je důležité nespochybňovat sankce. Myslím, že v době, kdy z eh, Washingtonu přicházejí o něco, o poznání klidnější zprávy, ale stále ještě je tady volný prostor pro interpretace, jaké je eh, postavení Washingtonu nebo postoj Washingtonu vůči eh, Ukrajině a Rusku Eh, nelze spochybňovat v Evropě eh, sankce. To by byly nesprávné a eh, špatné signály a spochybňovaly by ehm, pevný postoj Evropské unie. Proto můj dotaz ještě jednou a kolegové to již nadnesli. Jak vnímáte ono testování ze strany Ruska v rámci té počáteční ambivalence v eh, Washingtonu a snad váhavému postoji Evropy eh, to testování tedy možností, které se nabízejí na Ukrajině. Myslíte si, že to v sebou nese určité nebezpečí, že se konflikt ještě vyhrotí? Děkuji, pane Schaffhauser. Eh, dostanete eh, hned možnost se vyjádřit, ale až eh, po ukončení tohoto kola otázek. Musím ještě udělit slovo dalším členům, a sice panu Parnievoj. Ano, paní předsedkyně. A paní vicepremiérko, jistě já je tady um, také otázka porušení mezinárodního eh, práva na Krymu. Je tu také otázka destabilizace eh, z ukrajinského eh, státu ale nemůžeme mm, samozřejmě toto ignorovat, ať už souhlasíme nebo nesouhlasíme politicky eh, s eh, jeho majoritní stranou. A těm, kteří jsou fascinováni Putinem nalevo a napravo, těm bychom ehm, měli jasně říci. Já opravdu nevím, jaký přebytek testosteronu a eh, virility Eh, vám eh, tolik imponuje. Ale Evropa musí eh, každopádně vytvářet vnější politiku nezávislou, jak na Spojených státech, tak na, Rusku. na Rusku. Je důležité to také připomenout i v tomto sále. Evropa od roku 2014, od Krymu, spíš je takovým divákem, přihlíží. A my bychom právě proto potřebovali naléhavě, paní předsedkyně, debatu za přítomnosti paní Mogherini. To je důležité i z hlediska celkové eh, perspektivy. Paní eh, mm, místo předsedkyně, když se podíváte na formát Normandie a na tedy očekávaný návrat míru tak eh, jak eh, vidíte eh, ty perspektivy? A pokud jde o to potenciální zblížení Trump, Trump Putin, tak vnímáte to jako pacifikační spíše prvek, anebo něco, co by naopak mohlo zvýšit napětí? Děkuji a nyní má slovo paní Gomeš. Děkuji. Vítejte, paní vicepremiérko. Já se, jsem jedna z těch, která eh, také se domnívá, že potřebujeme debatu s paní Mogherini a usnesení v parlamentu na téma toho, co, k čemu dochází na východní Ukrajině. Chci stavět na tom, co řekl pan Parňo. Vnímáme určité protichůdné kroky ze strany nové americké administrativy na jednu stranu pan Haley v OSN, který, kde se jasně řeklo, že sankce nebudou zrušeny, dokud eh, nebude Krym navrácen Ukrajině. Na druhé straně prezident Trump eh, telefonuje s Putinem a dokonce se ani nebaví o Ukrajině Tedy pan Pence nepotvrdil, že se vůbec o Ukrajině bavili. Například eh, ta výše zmíněná poslední krize. A prezident Trump hovoří o zrušení sankcí vůči FSB, vůči bezpečnostním službám Ruska, že budou moci znovu tedy importovat eh, komunikační technologie. Takže jak se specificky díváte na to, k čemu dochází ze strany pana Trumpa ve vztahu eh, k situaci na Ukrajině? Můžete se vyjádřit k účinnosti, k efektivitě ekonomických sankcí? Neměly by možná být zacílenější? aby skutečně působili tam, kde to nejvíc bolí, ale aby zároveň nepostihovali eh, Rus, Rusy jako takové, které, kteří již tak dost trpí pod uh, Putinem. Pan Zemka. Já bych chtěl v první řadě poděkovat za to, že se můžeme s vámi znovu setkat, neboť už to není první setkání. A chci se vrátit k jedné otázce, která se týkala eh, tedy té diskuze eh, z doby před několika měsíci. Kdy máme eh, v podstatě nadcházející situaci. V Donbasu tam se, si separatisté dělají do značné míry to, co chtějí, vždy se můžou spolehnout na podporu ruského potenciálu. A tento potenciál je eh, skutečně, eh, tato síla je nezanedbatelná, je mobilizována eh, podle potřeby a to, co mě znepokojuje na těch událostech, již jsme byli svědky v poslední době, je um, ta svoboda, s níž separatisté fungují, um, ta jejich uh, volnost jednání, vyvolávají ve mně mě znepokojení také to, co vidíme z hlediska výsledků eh, toho konfliktu. Je tu prostě zásadní otázka, která se nabízí ohledně situace eh, ukrajinské armády. Není příliš dobrovolníků, kteří by byli ochotní jít na Ukrajinu bojovat. Takže je důležité a hlavní je to, co se děje eh, na Ukrajině s armádou. Vodzeně i o techniky. Vypadá to tedy tak, eh, že vlastně tady jde i o eh, technické vybavení. To byla moje první otázka. A druhá otázka, to souvisí s očekáváními ohledně vojenské podpory ukrajinské armády. My tedy vlastně víme, jaká ta, jak vypadá politika. Takže chtěli bychom také podat vybavení nějakého obraného charakteru. Ukrajina má kromě toho taky eh, poměrně eh, velký zbrojní průmysl. Já si myslím, že je dokonce asi pátý, šestý největší na světě. Já jsem eh, byl, byl v Charkově Eh, před asi šesti lety v jednom takovém podniku. A mám následující otázku. Co se vlastně stane teď s tímto průmyslem? To je průmysl, který v podstatě měl eh, vyzbrojovat ruskou armádu, to znamená vlastně operativně to bylo takhle zaměřeno. Takže je to vlastně průmysl, který se musí úplně přepracovat. A teď by mě zajímalo, zda zde nemůže pomoci Unie. Já mám spíš takový pocit, že to využíváme, a takže bychom eh, měli začít analýzou tohoto potenciálu a zamyslet se nad tím, jak by se to dalo přestavět jak bychom eventuálně přišli k tomu, eh, se dostali k tomu, že bychom podpořili tento průmysl, co se týče třeba technologiemi. Já mám takový dojem, že to vlastně ale nestačí, protože armáda vlastně nebojuje pouze. Tam jde ještě o jinou kvalitu a vlastně v těchto oblastech by určitě mohla Eh, pomoci Unie. A nyní pan Schaffhauser ještě půl minuty. Půl minuty. Ano, já chci ujistit kolegu Lera, že 8. září 89, eh, když jsem spolu eh, roz, zodpovídal za mezinárodní spolupráci Alsaska, tak jsem sešli všechny země východu před pádem zdi pro, za boj proti komunismu. Takže pro mě boj s komunismem je jasná praktická věc. Někteří eh, z nás to znají a prožili to. A pak v roce 1996 eh, jsem eh, již byl pozván na Ukrajinu už tehdy. tehdy. Mi říkala Sorošova nadace, že Ukrajina musí být rozdělena na dvě části že musí být eh, využity ty kulturní a historické rozdíly. To bylo druhé kolo, pane. Děkuji. Děkuji, to bylo již druhé kolo a musíme eh, přerušit, eh, tedy skončit toto, tuto část otázek. Nyní vzhledem k tomu, že máme velice nabitý čas a pořad jednání, dávám slovo bez dalších průtahů paní vicepremiérce Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pokusím se velice rychle projít většinu otázek, možná je schromáždit do nějakých skupin. Děkuji všem z, vám, z vás, kdo hovořili o mm, nezbytnosti toho, aby Evropská unie reagovala na eh, eh, to, co se podařilo Ukrajině 144 ehm, bodů z toho plánu se nepodařilo implementovat. A jeden z nich předpokládal něco, co vycházelo z myšlenky protikorupčního tedy orgánu až po jeho vznik od eh, počátku pak je potřeba z toho předtor, proto vyčlenit nějaké prostředky z rozpočtu, koncipovat tuto eh, instituci, aby řádně fungovala. Znamená to také, aby eh, fungovaly transparentní veřejné zakázky pro eh, zaměstnance, pak je vyškolit, no a pak to může začít mít nějaké výsledky. To je jeden z, to, to, to, a to, to by byl jeden z těch 144 bodů. A Ukrajina udělala hodně ve všech těchto oblastech, abychom eh, byli způsobili pro bezvízový styk, bezvízový režim se EU. Takže doufám, že toto rozhodnutí nebude již dále protahováno a bude brzy přijato euro ze strany Evropského parlamentu, rady i e, v zájmu ukrajinského lidu, aby mohli cestovat e, svobodně do zemí Evropské unie. Já děkuji za vaši podporu. Pokud e, jde o ty politické testy, zkoušky ze strany Ruska, jistě že Rusko nyní eh, ukazuje, že může um, tahat zanitky těch uh, loutek v okupované uh, části Donbasu a jinde a mohou ovlivňovat kdekoliv linii dotyku situaci přímo v terénu a zároveň jsou schopni velmi aktivně fungovat napříč celou Ukrajinou rozněcovat soc, po, eh, různá společenská napětí a, eh, a samozřejmě i zde v Evropské unii tím, že budou mezi vámi vyvolávat eh, rozmíšky a bavit se o nějaké alternativní realitě bez skutečných fakt. Musíme být totiž mnohem bdělejší a mm, ukrajinská strana vládní v průběhu uplynulých několika měsíců e, také utrpěla mnoho kyberútoků. Víme všichni, odkud tyto kyberútoky prochází, dochá, odkud pochází. Vím, že se to děje v Nizozemsku, v jiných zemích. Tak proč nespojit e, síly, abychom e, zajistili, abychom chápali, odkud ta hrozba plyne a co to skutečně znamená pro budoucnost prosperujícího a stabilního života občanů eh, Evropské unie. Dovolte mi takový, takový trochu eh, flashback. Jak se jistě eh, došlo ke změně od, od, od dob Sovětského svazu k Ruské federaci, ale jejich nástroje, nástroje, které používají, včetně porušování mezinárodního práva. Nebo eh, tak to je to, to tež, jak to používali proti balským státům ve 40. letech. Teď to používají proti eh, Ukrajině, předtím to používali proti Gruzii v roce 2008. A protože jsme se eh, v, ohledně Gruzie nevyja, nevyjádřili jasně, nezastavili jsme Putina jasně v tu dobu, tak tomu připravilo cestu k tomu, co dělá nyní na Ukrajině. Takže účinnost sankcí, ekonomických sankcí. Závisí na Evropanech, na eh, evropských národech, na tom, jak, jak tyto sankce lze lépe zacílit. Ale kdyby nefungovaly, tak, bych, tak by tu nebyl tento tlak ze strany Ruské eh, Eh, federace, tlak na různé politické síly v Evropě, na růz, různých, o, o, v různých částech politického spektra ve Spojených státech a v dalších zemích, kde se snaží, snaží se dosáhnout eh, zrušení těchto sankcí. A to je eh, jeden z důkazů tomu, že to nějaký vliv má. Asi bychom mohli hovořit o některých věcech více podrobně, kdyby bylo víc času, jak třeba zajistit, aby ty sankce fungovaly. Pokud jde o Minsk, tak je důležité si pamatovat. Minsk eh, jedna eh, udržitelné příměří. Abychom, ne, abychom začali něco jiného, nejprve musíme mít příměří, stažení těžkých zbraní. Eh, pak druhý krok. Tedy. A zatím v Minsku není žádný autonomní statut, to vám připomínám, je tam zvláštní statut. A ve, ve všem, co bylo v tom dokumentu, to musíme říct velice jasně. Aby Minsk byl úspěšný, tak je důležité rozšířit mezinárodní přítomnost eh, v terénu. Jak to bylo dohodnuto, zajištěno ruskou stranou a na jednom z těch zasedání normandského formátu v roce 2015 eh, v Paříži, tak bylo ujišťováno, že monitorovací mise OBSE bude mít eh, plný eh, přístup k plnému rozsahu území okupovaném Ruskou federací. K tomu se vůbec nestalo, to se vůbec nestalo. Dokonce nemají přístup ani k celé kontaktní linii. tož pak za hranicí. 409 kilometrů vůbec není, hranice není kontrolováno. Každý den, den co den, munice, palivo, jednotky, žoldáci a žádné jednotky jsou posílány na Ukrajinu prostřednictvím této 400-kilometrové díry hraniční. Pokud tam někdo chce být jako pozorovatel při volbách, tak uh, může, ale než se hranice uzavře, tak asi se nebude cítit bez, bezpečně, než budou ruské síly staženy, že eh, tam nejsou žádné zbraně, které by mohly být eh, zneužity v průběhu eh, voleb. Takže já se domnívám, že mezinárodní přítomnost, rozšířená mezinárodní přítomnost přítomnost policejní mise, to je přesně Eh, ta odpověď k tomu, aby Minsk byl plně implementován jako předběžná eh, podmínka pro eh, další kroky. Pokud jde o diskuze mezi Ruskou federací a americkou administrativou, existuje jasná vůle e, Ruské e, federace dosáhnout toho, aby se to vyvíjelo podle obrázku, který má Putin eh, na mysli. Teď se jim zdá, že se otevřela jakási příležitost to dosáhnout. Ale já spolu s eh, mými kolegy upíráme, upínáme naději na to, že americká politika vychází z národních zájmů Spojených států což mimo jiné zahrnuje i bezpečný vývoj a stabilitu v této části světa, na evropském kontinentu jako takovém. Takže vkládáme naděje do toho, že nakonec eh, ty objektivní informace budou v pravý čas eh, vyhodnoceny A zatím z toho, co jsme slyšeli, tak prezident Trump říká, že tohle není otázka pro nejbližší několik měsíců, co by se, o čem by se mělo rozhodovat a za tu dobu si snad udělají eh, celostní eh, obrázek o, o situaci a budou eh, hovořit s Ruskem z pozice síly to je totiž jediný jazyk, kterému Rusko rozumí. Také doufáme, že bude nějakým způsobem zohledněn eh, tvrdý postoj amerického eh, kongresu. Pokud jde o ukrajinskou armádu, kvalitu vybavení, materiálu. Připomínám, v roce 2014 jsme eh, se eh, ocitli v situaci, kdy jsme byli napadeni v podstatě ruskou armádou, která byla daleko lépe připravená po té, co si ověřili své schopnosti v Gruzii v roce 2008 a přeskupili se, eh, zesílili svou efektivnost a teď jsme um, tehdy v roce 2014 my, naše armáda byla uh, skoro neexistující, ale pomohla nám vůle ukrajinského lidu hájit naši zemi. A to je možná jedno z těch eh, překvapení, které eh, ne, Putin nebral v potaz a Kreml, protože Ukrajinci se postavili tomuto, této agresi, eh, začali se bránit a od té doby se nám podařilo výrazně pokročit, eh, pokud jde o budování našich eh, ozbrojených sil. A počínáme tedy ministerstvem obrany, štábem, prezidentem, který zodpovídá za um, obranou politiku tak díky těm um, dobrovolníkům, kteří původně narukovali a díky podpoře našich partnerů ze zahraničí, se nám podařilo vytvořit eh, poněkud eh, kvalitnější ozbrojené síly, máme lepší výcvik, vytváříme také jednotky zvláštního nasazení, které na Ukrajině dřív v podstatě nebyly. A platíme 5% HDP za obranu a bezpečnost, abychom se ubránili agresorovi. A tyto prostředky bohužel jsou na úkor reform, které by měly být implementovány. Jenže my musíme zajistit, abychom se udrželi bojeschopní. A poprvé jsme provedli také strategickou analýzu, veškerou dokumentaci, schválili jsme naší vojenskou doktrínu. S tím, že je tu plán rozvoje uh, ozbrojených sil až do roku 2020. Máme jasný plán, No ale budeme potřebovat i určitou oporu a podporu z vnější. Jistě, že obrané e, zbraně by, by, by nám hodně pomohly spolupráce s naším se zbrojním průmyslem. Hodně jsme, hodně jsme přišli, protože hodně toho zbrojního průmyslu bylo napojené, napojeného na ruský zbrojní průmysl, takže se musíme obrátit na jiné trhy, partnery. To všechno trvá nějaký čas, ale určitě společně by nás to posílilo, kdybychom eh, drželi eh, krok tahli za jeden pro vás. Děkuji vám za tuto výměnu názoru. Very important. Myslím, že to bylo pro nás pro všechny velmi důležité a chtěla bych vás i své kolegy informovat, že na základě této debaty jsem již požádala sekretariát o sepsání dopisu na předsedu parlamentu, eh, který podpoří postoj některých politických stran ohledně nutnosti debatovat o bezpečnostní situaci ve východní Ukrajině během nadcházejícího plenárního zasedání ve Štrasburku. Takže vám mnohokrát děkuji. Prosím, abyste zůstali na svých místech a připravili se na další bod pořadu jednání. Já se zatím rozloučím s našimi vzácnými hosty.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 Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa, abychom mohli okamžitě zahájit další bod našeho pořadu. Thank you. Děkuji. Tématem je rostoucí vliv Ruska v oblasti Jižního Kavkazu nový vývoj a jaké to má dopady a implikace pro Evropskou unii. Dovolte, abych vám představila naše vzácné panelisty. První je pan Herbert Zalbert, který je zvláštním zástupcem Evropské unie pro Jižní Kavkaz. zejména také pro eh, gruzínskou krizi a Dále po mé levici její excelence Natalie Šabanadze, která je gruzínskou velvyslankyní při Evropské unii. A v neposlední řadě nám také dobře známá analytička eh, v Centru pro evropskou politiku paní Amanda Paul, která nás seznámí se svými názory na toto téma. Takže bez eh, dalších prodlev eh, uděluji slovo jako prvnímu panu Herbertu Zalberovi, poté naváže paní velvyslankyně a poté paní Amanda Pol. Máte slovo. Dámy a pánové, paní předsedkyně, dobré odpoledne. Eh, je pro mě potěšením mít příležitost mm, pohovořit s vámi o problematice ruského vlivu eh, v oblasti Jižního Kavkazu eh, v oblastech postižených konfliktem, které spadají do mého mandátu, Gruzie, Arménie, Azerbajdžán, ruský vliv je silný. A je to dáno rolí, eh, jakou Rusko hraje v, v kontextu probíhajících konfliktů, ale je to také dáno bilaterální spoluprací a také to souvisí s určitými historickými vazbami, které nelze přehlížet. Rusko a jeho kavkazské státy žili po desetiletí v jednom státu. Ruský jazyk je ještě dnes lingua franca v mnoha územích. Po pádu eh, Sovětského svazu a Eh, vyhlášení nezávislosti eh, jeho kavkazských eh, zemí byl tento vliv poněkud oslaben, ale nikdy nezanikl. Dovolte, abych se zaměřil na několik aspektů souvisejících s probíhajícími konflikty v regionu. Za prvé bych se chtěl zaměřit na Gruzii. Ruský vliv v té odštěpenecké republice Gruzí a Jižní Abchází je silný, dokonce velmi silný. E, e, jeho vojenská přítomnost je značná a podle našich informací je tam 3500 e, ruských vojáků v Abcházii, 4000 v Jižní Osetí a to ještě doplněno tisícovkou až eh, pětisty eh, ruskými bodyguardy eh, v každé z těchto republik. A Rusko je, má silný hlas mm, ve všech mm, skupinách, například v ženevské, ale také v rámci OECD a OSN. Tam Rusko předkládá nebo tvrdí, že tyto subjekty jsou takzvanou novou realitou realitou, kterou je nutno akceptovat. Asi jste si povšimli, že ne mnohé státy akceptovali tuto eh, novou realitu a neakceptovali nebo neuznali Abcházii a Eh, oseti. Eh, Rusko eh, se ale snaží tuto novou realitu ještě zdůrazňovat a to například budováním fyzických bariér mezi Ruskem a zbytkem Gruzie a Rusko také v rámci konsolidace uzavřelo celou řadou takzvaných dohod s těmito subjekty. Tři z těchto dohod jsou hlavním základem ruské politiky vůči těmto subjektům. Těmi takzvanými dohodami jsou za prvé dohoda o takzvané ochraně eh, státních hranic těchto subjektů z dubna 2009 eh, a těmito dokumenty Rusko převzalo od de facto úřadů těch subjektů eh, pravomoc, a cituji, chránit, konec citace, jejich státní hranice, včetně námořních hranic Abcházie. To znamená v praktických tedy Eh, prakticky, eh, že eh, podél administrativních hranic jsou rozmístěvány ruské jednotky. Za druhé, dohody o přítomnosti ruské vojenské přítomnosti v, subjekt, v těchto subjektech podepsáno v únoru a dubnu mm, pro Abcházii a Jižní Osetí 2010 a tyto dohody platí na 49 let, tedy značnou dobu a mohou být pak obnovovány po 15 letech. Za třetí, takzvané já bych je eh, nazval kom, eh, rozsáhlé dohody. V případě Abcházie je to dohoda o spojenectví a strategickém partnerství podepsána v listopadu 2014. V případě Jižní Osetie se to jmenuje o spojenectví a integraci. To je ještě silnější výraz a bylo to podepsáno v březnu 2015. Počítají s velmi eh, rozsáhlou sadou spolu, eh, opatření ke spolupráci v různých oblastech. Například také obsahují silné vojenské eh, komponenty v rámci takzvané sjednocené obrany a bezpečnostních prostor může Eh, tam Rusko mít eh, vojenskou přítomnost na dobu neurčitou a já jsem eh, v úvodu zmínil už ty číselné údaje, které máme k dispozici. Výměnou za svou vojenskou přítomnost v těchto subjektech se Rusko zavázalo subvencovat celkové řízení nebo zprávu těch území nebo státu, to znamená v oblasti administrativy, infrastruktury a sociálního zaopatření. Co to Eh, přináší pro současnost i budoucnost. Eh, v této chvíli eh, Rusko a ty otržené republiky se snaží o zintenzivněné formy spolupráce v, určit, v rámci sektorových dohod pod deštníkem těch zmíněných rozsáhlých dohod. Není vždy snadné rozpoznat do jaké míry je tato spolupráce účinná. Jisté ale je, že eh, ty eh, eh, republiky jsou do značné míry ekonomicky na Rusku závislé. V Jižní Osetí 90 až 95 státního rozpočtu přichází z Ruska. V případě Abcházie je to no, poznání méně. Jižní Osetie otevřeně tvrdí, že chce přistoupit k Rusku nebo se připojit k Rusku a proto název eh, předem eh, zmíněné smlouvy mezi Moskou a Cinvali obsahuje pojem integrace a mm, příslušná smlouva mezi Moskou a Suchumi mm, to vynechala, mm, tento název, i když, název, i když víme, že Moskva již v minulém období integraci navrhovala. Nutno si eh, povšimnout, že původní ruský návrh dohody z Afká, Afchází počítal eh, s tím, že Eh, ruští občané budou moci získat abcházské občanství a tudíž tam budou moci koupit eh, půdu, nemovitosti. To znamená, postupně by vlastně ruští občané skoupili Abcházii. Bylo překvapením, že Abcházie tomu odolala, se tomu vzepřela a to ukazuje, že Abcházie eh, není ochotna se plně integrovat do Ruska na rozdíl od Jižní Osetie. Jak jsem již řekl, Jižní Osetie volá po sjednocení s Novosetí e, to znamená, že Jižní Osetie by se stala součástí Ruska. E, možnost e, konání referenda na toto téma zaznělo již několikrát, ale Rusko z jakýchkoliv důvodů tuto iniciativu nepodpořilo. Jiho Osetie řecké de facto orgány proto rozhodly oddálit jakékoliv rozhodnutí v této věci na období po de facto prezidentských volbách, které mm, proběhnou teď v Dubnu. Takže otázkou je, co dělá Evropská unie ve světle této ruské politiky. Za prvé, Evropská unie opakuje při všech možných příležitostech svou pevnou podporu gruzínské eh, teritoriální celistvosti a to se týká i bilaterálních dohod s Ruskem, bilaterálních jedno, jednání s Ruskem. Evropská unie za druhé zachovává eh, viditelnou eh, civilní Um, přítomnost, um, takzvanou monitorovací unii a tím ukazuje význam, který přisuzuje Gruzii. A za třetí, Evropská unie společně s OSN a OECE e je spolu předsedou ženevských diskusí. Evropská unie také poskytuje sekretari, Eh, také zaštiťuje sekretariat těchto jednání. A za čtvrté, Evropská unie eh, v dohodě s Gruzií prosazuje politiku neuznání, ale eh, spolupráce s těmi státy, s těmito subjekty, což umožňuje kontakty a různé hm, projekty realizaci různých projektů. Pokud jde o roli Ruska v těchto subjektech, tak bychom neměli mít na paměti pouze to, co Rusko dělá v rámci konsolidace svého vlivu, ale i eh, měli bychom mít eh, v hledáčku to, co Rusko nedělá. A to proto, že já spatřuji řadu oblastí, kde Rusko eh, nenaplňuje očekávání těch um, odtržených republik, alespoň pro uh, některé osoby, které tam žijí. Uh, konkrétně vidíme, že tu či tam vzniká nová infrastruktura, ale nevidíme uh, téměř žádný ekonomický nebo eh, rozvoj nebo rozvoj na venkově. Lidé chtějí více investic do eh, zdravotnictví, školství, ochrany životního prostředí, zemědělství. Je zde potenciál, ale eh, pokrok mm, mm, není dostačující. Uznáváme samozřejmě, že je eh, výhradnou pravomocí eh, gruzínské vlády eh, zvolit si svůj vlastní postup v rámci kooperace s ostatními. Pokud jde o situaci v rámci konfliktu o Náhorní Karabach, Tady eh, role Ruska je poněkud eh, dvojznačná, nejasná. Několik eh, faktů k tomu. Od počátku konfliktu koncem 90. let minulého století Rusko a tehdejší Sovětský svaz se snažili vyřešit tento problém Ehm, tím, že vnucovalo řešení eh, všem stranám anebo je zprostředkovávalo. Rusko eh, se také zasloužilo o příměří v roce 1994 a také za opětovné potvrzení příměří v roce 2016 po ehm, ehm, vojenské eskalaci eh, v loni v Dubnu. Eh, navzdory tomu, že Rusko bylo značně zapojeno v jiných konfliktech, stále ještě ten konflikt eh, Nahorného Karabachu považuje za velkou prioritu. V loni prezident Putin se zúčastnil summitu s oběma prezidenty v Sankt Petersburgu. Eh, Lavrov, ministr zahraničí, pravidelně diskutuje o Nahorném Karabachu se svými protějšky. Jaké jsou zde ruské cíle? Za prvé zachovat si vliv v obou zemích a zajistit, aby s Moskvou mluvili. Za druhé, jedním způsobem, jak toho dosáhnout, je učinit obě e, republiky závislé na Rusku, pokud je o bezpečnost, protože Rusko je hlavním dodavatelem zbraní oběma stranách, ale e, e, Rusko také si hodnotí nebo hodnotí roli trojky v rámci minských jednání. Tady eh, Rusko stále ještě spolupracuje s USA a eh, se Západem obecně bez eh, větších třenic. A to Rusku umožňuje sehrát roli mírotvůrce na mezinárodní úrovni a získat určitého uznání. Pokud jde o podnikání a financi, finance, Tady eh, rovněž eh, Moskva z toho chce těžit a proto nemá zájem na eh, větším konfliktu nebo dokonce na totální válce, ale má zájem prodávat zbraně oběma stranám. Takže, jak vidíte, ruské cíle jsou multilaterální, multiodvětvové a ne vždy v souladu navzájem se sebou. Když pohledeme eh, na ty dva státy, které jsou zapojeny do konfliktu, tak si můžeme všimnout toto. Rusko eh, eh, rozvinulo silné strategické partnerství s Arménií. Vojenská základna v Gurmini v severní Arménii E, je velmi velká. Teprve v listopadu loňského roku bylo ohlášeno, že Rusko a Arménie vytvoří společnou skupinu e, vojenských sil, v podstatě společný kontingent a v loňském roce také uzavřeli e, společnou dohodu o vzdušné obraně. A Arménie je také členem Euroazijské unie a organizace eh, kolektivní bezpečnosti. S Azerbajdžánem má Rusko poněkud jiný vztah. Je zde jistá spolupráce v oblasti obrany. Rusko eh, posí, nebo prodává Azerbajdžánu značné eh, množství moderních zbraní, v důsledku čehož je Arménie ještě více závislá na ruských bezpečnostních eh, zárukách. Ale samozřejmě Rusko má eh, velký zájem o rozvoj svého obraného průmyslu. Nutno eh, konstatovat, že Rusko prodává zbraně, nebo tvrdí, že prodává zbraně v zájmu zachování rovnováhy v regionu, tudíž míru. Jaké problémy zde Rusko má? a jaké zájmy. Někdy jsou ty eh, zájmy i eh, eh, rozporuplné, navzájem si mm, odporující. Navzdory roli prostředníka není Rusko vnímáno jako nestranné, ale jako moc, která má velké mm, zájmy v obou republikách, ale přesto se snaží vytvářet dojem, že je nestranné což je mm, mm, velmi nákladná věc. Abych to nyní zestručnil. Jaké jsou přístupy Evropské unie tváří v tvář toho, čo, co vidíme ehm, ze strany Ruska, jaké úsilí Rusko vyvíjí. My jako Evropská unie nejsme přímo zapojeni do urovnávání konfliktu, máme tedy eh, jinou roli než eh, v kontextu Gruzie, ale Chceme, aby bylo dosaženo pěti věcí. Za prvé, abychom byli plně informováni o pozicích a vývoji, včetně pravidelnou výměnou s Arménií a Azerbajdžánem, to znamená s vedením těchto zemí na nejvyšší úrovni. Za druhé, pravidelně. Tam eh, pravidelně eh, vydáváme eh, výzvy k kompromisu. Za třetí podporujeme Minskou skupinu a práci spolupředsedu. Za čtvrté podporujeme mm, mezilidské kontakty tak, abychom zachovali vizi mírové koexistence, aby tato vize zůstala živa. A v neposlední řadě Eh, zdůrazňujeme, že v případě vyřešení konfliktu Evropská unie se bude snažit být nápomocna. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo eh, gruzinské velvyslankyni paní Sabanadze. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za uspořádání eh, dnešní schůze protože opravdu přichází ve správný čas. Já si myslím, že v podstatě z toho eh, to můžeme vyvodit i některé lekce pro eh, Ukrajinu. Jak už bylo řečeno, ta situace není úplně nová, takže pokud to chceme měřit, eh, co se týče nárůstu nebo poklesu, to není jednoduché, ale určitě můžeme um, zaznamenat určité trendy. Je potřeba ale podívat se na architekturu tohoto vlivu a nástroje, které jsou zde používány. Začnu takovými všeobecnými připomínkami a pak se zaměřím konkrétně na Gruzii. Přístup eh, Ruska k Jižnímu Kavkazu a vůbec celému tomu sousedství vychází z konkrétního vnímání eh, mezinárodního systému jako oblasti nepřátelské eh, politické konkurence, tím, že vlastně můžeme mít moc jenom na úkor někoho jiného. Eh, tohle to je tedy pohled na věc, kdy eh, vnímání hrozby je eh, ve středu a v některých oblastech tedy vliv není možno sdílet. Když se podíváme na národní bezpečnostní koncepci Ruska, je jasné, že Rusko vnímá svět jako stále nebezpečnějším místem, kde je stále více nepřátelských států. Eh, na druhé straně eh, Rusko věří, že má nyní schopnosti se více eh, prosazovat. Historicky můžeme říct, že Rusko považovala dominování svého sousedství jako klíčový pro svoji národní bezpečnost. A proto věří, že má legitimní, historicky determinovaný nárok na kontrolu nad svým sousedstvím a sousedství tedy by mělo fungovat jako eh, jakási mm, eh, zóna satelitní a eh, vlastně za to nabízí potom třeba určitou spolupráci v určitých oboustranně výhodných oblastech. Pro Západ a Evropskou unii je to poměrně náročné takhle akceptovat. A Určitě to, tento faktor také eh, přispívá ke stávající eh, situaci mezi EU a Ruskem. Jižní eh, Kavkaz je tedy vlastně tohletou jaksi ehm, zónou okolo Ruska a má tedy vlastně taky jakýsi obzvlášť důležitý bezpečnostní význam pro Moskvu. Rusko už od 90. let využívá etnické, geografické a další okolnosti eh, pro využívání mm, toho, aby došlo vlastně k záruce neřešení konfliktů a vlastně tím se poskytlo Rusku více prostoru pro vliv a moc. I v době, kdy bylo poměrně Rusko slabé. Takže tyhle ty konflikty potom nevyřešené nebo zamrzlé zůstaly velmi důležitým nástrojem ruského vlivu. Mezi třemi zeměmi v, tom, v této oblasti. Eh, eh, Gruzie se nejvíc zaměřuje na Euroatlantickou alianci a chce eh, se dostat z této nárazníkové zóny, chce se dostat do zóny evropské demokracie a prosperity. Nechce to nutně dělat proti Rusku, ale pro Gruzii. Stávající gruzijská vláda nechce eskalovat spory s Ruskem. Naopak chce nalézt nějakou novou, nějaký nový modus vivendi, který by umožnil Gruzii Eh, sledovat své priority zahraniční politiky. Tak jak eh, Gruzie Eh, směřuje více ve své integraci směrem na západ. Eh, Rusko ji eh, vlastně chce ještě více izolovat. V 90. letech se Rusko jasně zapojilo do toho konfliktu, ale v roce 2008 teprve Rusko otevřeně použilo vojenskou moc proti svému sousedovi. Potom Rusko uznalo nezávislost Abcházie a Potom se, tedy je zřejmé, že ve světě je, je vlastně tedy pět států, to už jsou vlastně tyhle ty nové reality, o které už eh, se tady hovořilo. Eh, nástroje, které Rusko používá, aby mm, ukazovalo svoji moc, jsou relevantní vlastně i pro Ukrajinu jako lehce, aby se eh, ukázalo, jaké jsou vzorce chování Ruska. Tady se vlastně třeba ukázala validnost využívání vojenských nástrojů, které potom vedou k poměrně rychlým, eh, k rychlým eh, výsledkům, aniž by to mělo nějaké vysoké ekonomické náklady. Potom Rusko posílilo eh, svou, svůj vliv tím, že posílilo také svůj vojenský, vojenskou přítomnost, ale vlastně vy, vykonává i politický vliv na politiku v této oblasti. Tady vlastně se podepisují například integrační dohody, u nich se Gruzie bojí, že povede k anexaci regionu, anektování regionu. Takže tady potom by došlo plné integrování do sociálních, ekonomických, administrativních a taky vojenských a bezpečnostních rámců Ruska. Já už jsem o nich tady hovořila dříve, nebudu zabíhat do detailů, ale jenom stručně ty dokumenty, které předpokládají zrušení eh, eh, gruzisko-ruské hranice v abcházském regionu a ty dokumenty také předpokládají vytvoření společné eh, bezpečnosti a obrané zóny, také koordin- ustanovení koordinačních center a také se pokusí mm, Eh, připojit to k eh, jižní, eh, jižnímu distriktu Ruské federace. Se omlouvám, ale ta paní to čte tak strašně rychle, to se vůbec nedá stíhat. Paralelně Rusko posiluje svoji vojenskou přítomnost v tomto regionu posilováním také vojenské infrastruktury a využívání pokročilých zbraní. Tím se okupované teritorie v podstatě stávají ruskými vojenskými základnami. O tom už teď nebudu hovořit v, či, v konkrétních číslech. Eh, Rusko také eh, instaluje eh, ostnatý drát na hranicích v podstatě v délce asi 60 kilometrů, takže těch několik málo místních rodin je nyní odstřiženo od zemědělské půdy, od kostelů a hřbitovů v podstatě jsou úplně zbaveni některých svých lidských práv. Celkově situace lidských práv v tomto regionu je velmi špatná. Víme, že etnická gruzijská populace byla opakovaně eh, procházela etnickými čistkami, jednak v 90. letech, kdy to ovlivnilo asi 250 tisíc lidí eh, kdy byly 250 tisíc lidí bylo tedy eh, vyhnáno a potom eh, zase byly další vlny 30-40 tisíc, tisíců lidí, kteří byli zase vyhnáni z Cingvaly a eh, k tomu máme nejrůznější dokumenty i podle eh, OBSE a dalších zpráv. Problém je v tom, že je nemožné se vrátit. Nejenom proto, že lidé se bojí těch um, úřadů, ale lidé se tam prostě bojí vracet. Takže z těch 250 tisíc lidí možná 40 až 50 tisíc Gruzinců se vrátilo do Abcházie. Jejich situace je opravdu dramatická, protože jsou marginalizováni, jejich eh, doklady Eh, často přestávají platit, protože vstupují v platnost různé zákony, mají, eh, platí na ně nejrůznější sankce, jsou, eh, mají problémy s přístupem do škol, je tam celá řada checkpointů, které byly uzavřeny, takže to ještě dále omezuje jejich pohyb. A navíc v podstatě stále dochází k útokům na jejich identitu a jejich jazyková práva podstatě ze dne na den jim bylo řečeno, že nemohou, jejich děti se nemohou učit v gruzinštině, musí se učit v ruštině. Ale to prostě neomezuje pouze výuku v mateřském jazyce, ale v podstatě to úplně omezuje výuku jakoukoliv, protože ti učitele neumí dost dobře rusky, aby mohli v tomto jazyce vyučovat. Takže to pak vedlo zase k další vlně vysídlení takže vlastně jsou izolováni od Gruzie a od světa. Eh, a eh, Rusko využívá i toho, že vlastně není dost eh, mezinárodních pozorovatelů. Dokud tohle to se nějak nevyřeší, tak ten negativní vliv se nezmenší. Ačkoliv tam vlastně nemáme nějaké otevřené útoky, tak už to, co jsem popsala, můžeme vlastně popsat jako trvalou agresi. Evropská unie hraje důležitou roli my jsme velmi eh, vděční eh, za eh, i ženevské mezinárodní rozpravy a další. Jsme vděční také za přítomnost UMM. To vytváří prostor, který může verifikovat incident. Je to v podstatě jakási bezpečnostní záruka, ačkoliv je to civilní mise tak umožňuje Gruzii, aby sledovala své priority eh, integrace směrem na západ. V tomto kontextu je potřeba zmínit, že ruská politika vlivu má dva další prvky, které jsou důležité. A sice informační válka a alternativní ideologické projekty které se vlastně teď eh, protlačují v regionu. Tento výbor už diskutoval o informacích, propagandě, eh, těchto hrozbách, které přichází z Ruska. To samozřejmě cítíme i v Gruzii, zejména v těch konfliktních oblastech. Hm, pokud budete mít zájem, mohu k tomu později ještě říci více. Eh, Jde tady ale o to, aby se podkopal konsensus, který je velmi silný v Gruzii, ohledně eh, evropského směřování či nasměrování Gruzie. Takže tady se vlastně konstatuje, že tradiční hodnoty eh, gruzinské společnosti jsou nekompatibilní s eh, Evropou, s Evropskou umí a snaží se v podstatě touto informační válkou demonizovat také eh, některé instituce EU či NATO. Nebezpečí je, že takovéto Eh, řekněme, znečištění eh, myslí lidí může mít dokonce vliv i na politické procesy a to by opravdu mělo dramatický eh, dopad na nás. Ještě bych ráda zmínila, že Gruzie se snaží deeskalovat napětí s Ruskem. My opravdu se nesnažíme nikterak provokovat. Nemáme diplomatické vazby od roku 2008, ale máme neformální dialog, který probíhá v řadě oblastí. Vlastně v součásti tohoto eh, formátu speciálních eh, vztahů s Ruskem, eh, kdy vlastně náš zástupce se setkává s ruským zástupcem Karasinem a Řekněme, že tam je to relativně úspěšné v tom daném rámci. Ale co se týče řešení konfliktů, nesmíme prostě zapomínat na mezinárodní rámec. Je opravdu důležité, aby tento konflikt zůstal v mezinárodním rámci i v Ženevě a aby se z toho nestala nějaká neformální bilaterální dohoda. Děkuji. Děkuji vám, excelence. A nyní Amanda Paul Děkuji vám, paní předsedkyně. Pokusím se vyjádřit stručně. Jednak proto, že mě bolí v krku a druhá proto, že už hodně o Gruzii zaznělo. Takže já se budu držet Arménie, Azerbajdžánu také. Říkal bych, že ruská politika na Jižním Kavkaze spočívá v tom, aby ty uh, svobodné státy uh, zůstávaly v nejistotě to znamená, Moskva zároveň play, hraje roli e, toho, kdo vyvolává problémy, utišuje problémy, regionální e, policista, e, zásobovatel energii, tvořitel hodnot, používá tvrdé i měkké nástroje a vytváří příležitosti k vedení hybridní války. Historicky Rusko hájí své geostrategické cíle v tomto regionu, a konzistentně se snaží těchto cílů dosáhnout všemi prostředky, které má k dispozici. Tyto eh, cíle jsou v podstatě konstantní v průběhu celé moderní historie bez ohledu na režim eh, nebo vládce. Ty konflikty, o kterých jsme již hovořili, jsou obzvlášť pro Rusko obzvlášť významné, neboť umožňují Rusku Eh, vést tuto politiku rozdělat panuj a eh, zároveň vytvářet problémy a přicházet s řešeními. A samozřejmě, eh, že jejich síla jim umožňuje tu nestabilitu vytvářet a projektovat. Od té poslední gruzínské války došlo k posílení eh, ruské přítomnosti na okupovaných terích eh, Gruzi, Jižní Ochsety, Abcházie a také eh, prohloubená podpora těch režimů, které tam panují, včetně arménských jednotek, kde je to mezinárodně uznáváno. A samozřejmě, že Rusko bylo také povzbuzeno eh, evropskou reakcí v roce 2008 a reakcí na anexi Krymu a části Donbasu, která byla prostě dosti slab, slab, slabá. Ehm, Rusko od roku 2012 nemá vojenskou přítomnost přímou eh, v v Azerbajdžánu, ale eh, Azerbajdžan si je vědom toho, že jsou jeho hranice, že, že tedy eh, je, jsou základny blízko a že hranice je od vaku pouze 199 km daleko. A i když Moskva a Azerbajdžán spolupracují v mnoha oblastech, tak eh, Azerbajdžán se asi nepřipojí k Euroazijské ekonomické unii, neboť si chce zachovat vyváženou zahraniční politiku. A myslím, že návštěva prezidenta Alijeva eh, dnes tedy ukazuje touhu Azerbajdžánu udržet a ještě prohlubovat vazby s Evropskou unii. Ruský vliv je největší v Armenii, jak jsme již eh, slyšeli. Historicky Rusk, se Rusku podařilo získat vliv nad obrovskou um, částí arménské infrastruktury a průmyslu. A Arménie je jedinou zemí, která je členem té Euroazijské unie. Myslím, že rozhodnutí vstoupit zintenzivnilo závislost Arménie na Rusku a ohrožuje její svrchovanost. A samozřejmě toto rozhodnutí um, bylo, uh, vyvolalo uh, hněv a zklamání mnoha lidí a to se od té doby ještě zhoršilo. Protože došlo k nárůst proti ruských um, um, sentimentů v Arménii. Strategické um, možnosti se tím omezily, ale i tak je důležité, že Arménie a Evropská unie vyjednávají o nové dohodě. Myslím, že je to pozitivní vývoj. Rusko má eh, ovšem od eh, začátku 90. let pomocí letiště a základny poměrně velkou přítomnost pět tisíc eh, ruských vojáků v Arménii a od roku 2010 byla tato dohoda prodloužena až do roku 2044, kdy Rusko musí eh, zaručit um, veškeré arménské eh, hranice a oni jsou také členem CSTO, což jim umožňuje získávat uh, vojenský materiál za vnitrostátní ruské ceny a kromě toho jsou to další smlouvy a kontrakty mezi Ruskem a Arménií. Ale samozřejmě pro Arménii eh, jde o to, že členství CSTO a ruská přítomnost v tomto státě jakožto garanty jejich bezpečnosti, tak eh, já se domnívám, že takto eh, silná dominance Ruska podkopává arménskou bezpečnost. V nedávnější době listopad 2016 prezident Putin schválil vytvoření rusko-arménské, arménských vojenských eh, sborů, včetně eh, vz, obrany eh, vzdušné a to bude pak podrobeno v podstatě velení ruského jižního distriktu. A touto integrací v podstatě arménských sil do ruských eh, jižních sil, chce posílit ještě více Rusko svoji kontrolu nad arménskou strategií. Může vz, dokonce vzniknout společná jednotka složená z představitelů obou zemí. Ehm, nebudu zacházet do dalších podrobností, ale řekla bych, že i tento krok představuje další krok směrem ke konsolidaci eh, ruské síly v celém kavkazském regionu. Dojde asi k posunu síly v regionu. Je to další ukázka toho, že Rusko je odhodláno znovu prosadit svůj vliv eh, v oblasti, kterou Rusko považuje za zónu svých zájmů, ale také svět, ze světového hlediska na světové scéně. Arménie má dlouhou, eh, dlouhověkou eh, vojenskou alianci a Rusko také prodává přitom Azerbajdžánu zbraně, aby zachovalo vliv i tam, a aby zachovalo určitou rovnováhu. Takže obě strany mají obrovské množství moderních zbraní, které mohou um, napáchat um, spoustu um, škod. Čili to přispívá k nebezpečné militarizaci regionu a zhoršuje to celkovou situaci eh, kolem konfliktu na Horním Karabachu asi před rokem v Dubnu 2016 tam byla ta čtyřdenní válka, stovky Azerbajdžanců a Arménců um, ehm, e, přišly o život a i nadále je to poměrně žhavé místo, jsou, kde dochází k incidentům. Všem e, vyřešení tohoto konfliktu není pro Rusko cíl sám o sobě, ale je to nástroj, který jim pomůže posílit hegemonii v tomto regionu. Takže celkem za to, když se na to díváme z regionálnějšího hlediska, tak Rusko může v podstatě ze všech stran v tomto regionu udeřit. Z Ruska, z Gruzie, z Arménii, z Kaspického moře, z válečných lodí, eh, například do Sýrie, z Kaspického moře, z Krymu a samozřejmě z Latakie. Takže Rusko vytvořilo jakýsi půl měsíc nestability v oblasti Černého Kaspického moře a to by nám mělo připomenout nutnost větší mezinárodní pozornosti, kterou bychom měli věnovat toho, tomuto eh, regionu a vyřešení nedořešených konfliktů. Ovšem, nová realita Trumpovy administrativy, která signalizuje, že to bude jaksi omezený zájem o, o Jižní Kavkaz, ne, že by tu byl tak velký zájem předtím, ale nyní, kdy se Trump zaměřuje na jakýsi eh, reset těch vztahů s Ruskem, když není přesně jasné, co to znamená, tak ať bude jakákoliv politika k Iránu, protože eh, tak to bude mít obrovský vliv eh, i na Kavkaz. Evropská unie mezi tím prochází vlastní krizi. Tyto všechny věci dohromady asi budou další Eh, pobítkou Ruska, čehož jsme byli svědkem posledních eh, týdnech, kdy došlo k intenzivněji boju eh, v Donbasu, zatím nedochází k žádné mezinárodní odpovědi. A podle Igora Turbakova, známého experta, tak Putin je ochoten velmi rychle využít jakéhokoliv vývoje, který podkopá stávající um, mezinárodní uspořádání, tak z čehož mohou vyplynout další problémy v evropských, eh, v, ve vztazích s Amerikou, v také v americko-evropských vztazích. On se bude snažit narušit západní eh, pořádek a manipulovat jakýmkoliv způsobem situaci i na Kavkaze. Pokud jde o Rusko, Evropská unie musí zachovat společný postoj, dokonce i kdyby Washington se vydal jiným směrem. Musíme držet pospolu. Eh, posílit všechny vazby se všemi svobodnými státy a zvláště s Azerbajdžánem, Armenií, pro průběhu eh, a pomocí těchto nových nástrojů, které byly dojednány jako prostředek k posílení eh, evropské role v těchto zmražených a ne tak zmražených konfliktech. Děkuji. Thank you, na, madam. Now I open floor. Děkuji vám, madam. A nyní zahajuji diskusi. Prvním je pan Štětina. Děkuji vám za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, prosím, použijte sluchátka. Já přemýšlím, Eh, jak by se měla Evropská unie i náš Evropský parlament eh, postavit k té tradiční a současné ruské imperiálnosti, která se neustále eh, zjevuje na jižním podbřišku Ruska. Vzpomeňme si na Abcházii. To nebyl abcházský problém. Obsazení Abcházie to byla docela obyčejná teritoriální loupež. Já si vzpomínám, když jsem tam byl, jak přijížděli eh, z Adleru kolony ruských eh, vojsk s municí, se zbraněma. To byla prostě ukradená část Gruzie. A co udělala Evropská unie? Evropská unie varovně zvedla prst. Následovala agrese v Čečně. 58. armáda Severokavkazského vojenského okruhu zabila 80 tisíc civilních obyvatel v Čečensku. A co udělala Evropská unie, co udělala veřejnost, co udělal Evropský parlament? Zvedl takto varovně prst. A otevřela se tím cesta dál. V roce 2008 tatáž 58. armáda, která vraždila v Čečensku, obsadila Jižní Osetilí přes Rokský tunel. A co udělala světová veřejnost? Co jsme udělali my? Zvedli jsme varovně prst. A už se otevřela cesta ke Krymu. A od Krymu už vedla cesta k Donbasu. A dokud nebudeme nazývat věci pravými jmény a nebudeme eh, označovat viníky, tak ta série může pokračovat. A s tím souvisí moje otázka. Nebylo by vhodné, aby některé orgány Evropské unie nebo dokonce Evropský parlament požadoval přímou trestní, ne politickou, ale trestní odpovědnost eh, původců válečných zločinů, eh, zločinců, jako byl generál Gračov v Čečensku nebo generál Manilov, velitelů eh, těch armádních sborů, které se těch agresí dopouštějí. To je moje otázka. Jestli bychom neměli takovou iniciativu učinit. Děkuji za pozornost. Thank you. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Ana Gomeš. Děkuji. Děkuji za tyto velmi zajímavé eh, úvody do problematiky. Poté, co jsem měla privilegium navštívit spolu s vámi paní Fotiga Gruzii, během voleb, tak jsme tam přímo eh, mohli vidět eh, utrpení eh, Gruzínců, zejména těch, kteří byli vykořeněni, kteří přišli o svá území a samozřejmě všech Gruzínců, protože všichni trpí důsledky. Bylo to skutečně srdcervoucí sledovat eh, průběh voleb v některých eh, částech eh, země, kde nyní sídlí IDP a vidět, že lidé jsou stále ještě velmi zranění a trpí. A to je zcela zjevné Eh, v Gruzii, že každý je tím eh, dotčen, každý je postižen. Já navazuji na slova pana Štětiny. Eh, říkám také, že v Evropě panuje mnoho licoměrností, jako kdyby se Evropě hodilo ponechat ten zmrazený konflikt zmrazeným, ale pro tam žijící e, lidi to samozřejmě není zmrazený konflikt, ale je to něco velmi e, bolestného. Mm, paní Paul nám již řekla, jak ona vnímí e, důsledky omezeného zájmu USA. Já nevím, jak se to bude dále vyvíjet, zdali tento zájem zůstane omezeným může to být poměrně perverzní, když to bude limitováno, eh, zejména proto, že to bude těmi okupanty eh, možná vnímáno jako jakási součinnost, jako spolupráce Ráda bych eh, slyšela názor paní velvyslankyně Sabanadze na informační válku, kterou jste zmínila. Ano, já myslím, že to je velmi silně pocitováno v Gruzín a nejenom tam, ale i v celém regionu a my tím trpíme také zde, ale má to i svou ekonomickou dimenzi a e, je jasné, vy jste to sama řekla, paní e, velvyslankyně, že vaše země e, je v určitém, se nachází na, v určitém úskalí, protože na jedné straně nemáte zájem o eskalaci konfliktu, na a snažíte se prohlubovat ekonomickou spolupráci s Ruskem na straně druhé, ale e, se e, tato ekonomická spolupráce s Ruskem může určitým způsobem vymknout e, z rukou, zejména v důsledku ekonomické kontroly Ruska nad určitými odvětvími případně nebo územími, které by se dostaly do rukou ruské oligarchie. Takže eh, zajímalo by mě, paní velvyslankyně, co si myslíte o e, důsledcích e, všech těch e, velmi rozporuplných signálů, které vysílá prezident Trump ve vztahu k jeho vztahu k Putinovi. Děkuji. Děkuji. Za prvé vám chci poděkovat za informace, za popis bezpečnostní situace v Jižním Kavkazu. A zejména chci poděkovat paní Amandě Pol za její slova. Řekla jste, že nedošlo k rozhodné reakci Evropské unie v roce 2008 eh, vůči eh, agresi proti Gruzii. To je skutečně určitá nebezpečná výzva eh, pro Rusko chovat se dále tak. Máme omezený vliv na politiku USA, ale Měli bychom mít reálný vliv na to, co e, činí Evropská unie a její členské státy. Když dnes vidíme všechny ty provokace na Ukrajině, tak si na to musíme vzpomenout. A říkáme-li, že nemáme vliv na USA, ale máme samozřejmě vliv v rámci NATO. A také máme vliv eh, na výstavbu eh, Nord Stream 2. Eh, ano či ne? Musíme tady reagovat. Musíme reagovat tam, kde Rusko vystupuje jako provokatér a musíme si uvědomit to, co uvedla paní velvyslankyně, že Rusko se drží svých geostrategických cílů, i když s tím zcela nejsme srozuměni. Ale pokud věříme, že společně eh, něčeho dokážeme, docílíme, že chceme rozvíjet partnerské vztahy, eh, pak musíme přistupovat k mezinárodním vztahům i e, z této perspektivy, že tady máme čo, co dočinění s agresivní konkurenci. A pokud e, e, nejsme z toho reagovat tak, že budeme schopni působit na ruské zájmy a přijímat i určité bolesti, bolestná opatření, pak budeme jednat eh, do nekonečna pouze reaktivně. Já bych eh, chtěl tedy poprosit o doplnění těchto důležitých informací, které nám podal pan Zalbr. On poukazoval na ony rozdíly mezi společností eh, Jižní Osetie a Abcházie. A také otázka na paní eh, velvyslankyni. Zdali v tom můžeme vysledovat určité formy chování ve společnosti eh, vyvíjí se tam nebo rysuje se tam určitý odpor vůči závislosti na Rusku a když jde o ekonomický vývoj, je tam nějaký důvod k optimismu? Můžeme mm, mít naději, že v této nevýhodné situaci, kterou eh, zažíváme, se přece jenom rysují i pozitivní znaky. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Schaffhauser. Všech kolega. Eh, drzí kolegové, já si myslím, já si myslím, že tady se nacházíme ve významném okamžiku. Trošku bychom si měli představit, že jsme v, se cítě do Ruska. Já jsem rozhodně bojoval proti sovětskému impériu, které explodovalo. To je dobrá věc. A jistě eh, tu byla, byly určité sliby, například nerozšiřování NATO, a po této po tom pádu zdi jsme byli připraveni na nové partnerství v Evropě. Víte, že dokonce Rusko byl, bylo asociováno eh, k OTANu, eh, k NATO, ale NATO se rozšiřovalo. Byla to politika svým způsobem agresivní. A Rusko se tudíž cítilo být eh, obětí agrese. A tudíž se nezbytně pokusilo stabilizovat své hranice které byly nejisté ve vztahu eh, k potenciálním nepřátelům. A my, eh, ať už je to v Donbasu, na Krymu, na Horním Karabachu, v Jižní Osety, Abcházi, tak vždycky eh, čelíme problému menšin. Tomu rozumím jakožto Alsasan. Byli jsme považováni za Němce, i když jsme chtěli být Francouzi, takže velmi dobře vnímáme tuto eh, přeshraniční dimenzi. A já si myslím, kolegové, že se mílíme. My bychom se měli za každou cenu snažit vytvářet mosty. A tady se dívám na názor Trumpa, který říká, Amerika jako první, ale s jasně pochopeným národním zájemem. To znamená, on říká, diskutujme s Ruskem, podívejme se na to, co se dá, co je možné, budujme tady společně, teď to vidím z evropské perspektivy, společně nějakou um, Evropu um, národu otevřenou Rusku, což byl konec konců ten původní projekt, když padla berlínská zeď. A um, to bychom měli jiný postoj Ruska. Jistě, že by existovaly národní zájmy, národnostní zájmy, padlo uh, Sovětský svaz, ale Rusko eh, pořád zůstává a Rusko o ně mělo zájem už od caru. To je pravda. Ale myslím si, že kdybychom si sedli kolem stolu, že bychom mohli najít nějaká řešení. Než snažme se jen uh, takto jitřit konflikty, snažme se uh, Eh, jednat na základě nové geopolitiky, protože jinak eh, žádné řešení nenajdeme. No a v tváří v tváři Rusku, kdyby Rusko skutečně chtělo eh, válku, tak nikdo by nic neudělal. Já jsem se díval na ten konflikt v roce 2008, jak se na to dívá na, naše vláda. A Sakašvili měl agresivní postoj tehdy. On eh, chtěl tlačit, byli tam ti američtí poradci a eh, celá ta, co vy to všechno znáte, jak to bylo, takže přestaňme s tou neustálou agresivitou, eh, vraťme se k dialogu. Na Alsasku stála aliance mezi Francií a Německem, takže pokusme se to, toho znovu využít a dospět k nové vizi Evropy. To po nás konec konců chtějí i lidé. Uh, no. Děkuji a nyní bych eh, se chtěla zapojit já jako řadová členka. Ano, souhlasím s panem Jurkem a také s Amandou Pol, že potřebujeme přiměřenou reakci na eh, závažný sled akcí ze strany eh, Ruska eh, vůči svému bezprostřednímu sousedství již po mnoho let. Řekla bych, že právě představitelé mého regionu již od roku 2008 eh, se do toho zapojili, včetně mého eh, zesnulého prezidenta Lecha Kačinského a jednoho premiéra. Oni eh, se rozhodli jet do Tbilisi a jejich přítomnost tam byla velmi důležitá, protože se tím projevila solidarita. A i na základě toho bych eh, řekla, že Rusko lze charakterizovat jako obhájce eh, tradičních hodnot, ale jsou zde dva příklady, které tomu protiřečí a je nutno eh, je vzít v potaz. Za prvé to, co jsem viděla na vlastní oči, po eh, ruské agresi eh, proti eh, gruzínskému území, totiž zničení uměleckého historického památníku kostel z 5. století a biskupské sídlo v Nikozí. A ten druhý jev nedávno na obsazených územích ničení míst vlastně e, náboženského e, ritu, velmi historická místa, kde se nyní budují vojenské, vojenská cvičiště. E, to už ukazuje na účely těchto akcí, na cíle těchto akcí. A ano, je to dlouhotrvající proces ze strany Ruska, Eh, zajistit své, eh, eh, zajistit své hranice. Pokud jde o Gruzii. Tento proces započal okamžitě po dohodách podepsaných s prezidentem Sarkozym. a v tom se pokračuje do dnešního dne. Několik set metrů eh, se zabírá eh, po etapách stále více a více. Nutno mm, to vidět na vlastní oči, vidět to panorama a také, jaký to má strategický význam i pro evropskou energetickou bezpečnost ta blízkost eh, k strategickým eh, produktovodům eh, je významná vlastně podél hranic se táhne. A moje otázka se týká Kavkazu. Je to na, otázka na všechny tři panelisty. Jaké dopady mají tato cvičení prováděná každé dva roky a jaký to má účinek do dnešního dne. Navrhuji stejné pořadí řečníků, ale prosím, abyste ještě ponechali čas i poslednímu řečníku, řečníkovi eh, na odpověď. Takže začíná opět zvláštní zástupce Evropské unie. Děkuji. Já odpovím tedy na ty otázky tak, jak přišly. Takže pan Štětina se žádal o takovou trošku eh, více determinovanou reakci vůči Rusku. My jsme samozřejmě teďka v poslední fázi eh, otázky, eh, co se tedy týče, eh, žád, vlastně jste se ptal na tu trestní zodpovědnost. Samozřejmě to je otázka, která vždycky platí v všech válkách. To se neomezuje pouze na situaci v Gruzii. Připomínám, že také když došlo eh, k problému v náhorním Karabachu, Eh, lidé o to také žádali. A vlastně žádný stát, nikdo mu nebrání, aby to udělal, aby vlastně se obrátil na mezinárodní komunitu. Pro mezinárodní komunitu samozřejmě je to náročné jako celek, ale jednotlivý stát, pokud se touto cestou chce vydat, tak vlastně by mu v tom nic nemělo bránit. Paní eh, Gomez se ptala na vyhlídky, mm, které vytváří pro tento region nová situace ve Washingtonu. Vlastně na základě posledních několika týdnů mohu říct, že lidé jsou nervózní. Eh, to je takový ten slon v místnosti a vlastně řekněme tomu slonovi, pojmenujme ho Jalta 2. Samozřejmě to jsou spekulace, ale očekávání jsou poměrně napjatá a lidé by rádi věděli lépe, jaké jsou záměry nové americké administrativy, ale v tuto chvíli to prostě nevíme. Takže to musíme sledovat, eh, ten vývoj opatrně. Pane Jurku, vy jste se ptal na další eh, hodnocení vývoje mezi Eh, Abcházií a Jižní Osetí. Jižní Osetie je vlastně otevřeně říká, že se chce připojit k Rusku. Už v minulosti o tom měli referendum. Eh, vlastně jasně řekli, ano, chceme se připojit k Rusku. Minulý rok se zase hovořilo o referendu. Vzešla z toho ale eh, v podstatě taková vnitrostátní nebo domácí půdka ale je tedy možné, že to přijde znovu na pořad jednání po de facto prezidentských volbách, které budou v Dubnu. Rusko ale zase není úplně nadšené, že bude nějaké takové referendum, že vlastně zase znovu se otevře diskuse o Krymu. Takže já úplně nemůžu předpovídat, co se stane, ale očekával bych, že to spíš eh, bude trošku dáno stranou. Eh, na nějakou dobu. Pane Schaffhausere, vy jste se trošku vymezil vůči tomu, co jsme tady slyšeli. Ano, samozřejmě musíme si představit, že jsme tedy v kůži Ruska. Eh, Rusko je naším protěžkem v eh, různých rozhovorech. Já sám předsedám rozhovorům v Ženevě, mezinárodním rozhovorům a o co se snažíme, když posloucháme různým stanoviskům, snažíme se z toho udělat něco pozitivního pro dané obyvatelstvo, na které to má dopad. My, my úplně nemůžeme vyřešit ten celkový politický konflikt. To prostě v tuto chvíli není možné. Paní Fotiga, vy jste se ptala na Kavkaz a na cvičení. Eh, my se na to vlastně můžeme dívat ve, ve větším, z větší dálky. My v Ženevě vždycky se ptáme eh, protějšku na to, eh, vlastně, jaké je vaše největší hrozba. A oni vždycky zmiňují vojenské aktivity. Takže ze strany Ruska tam je vlastně Kavkaz, ale máme tam desítky jiných vojenských aktivit. V podstatě je to jakési permanentní cvičení. Eh, my si samozřejmě děláme starosti o spolupráci Gruzie s NATO. Takže přirozené řešení, které my jako Evropané, kteří zaznamenali snahy o spolupráci po roku 1990, tak eh, tohle to je přesně to řešení. My bychom se tady snažili nějaké uspořádání nalézt eh, prostor pro výměnu informací, aby se snížil pocit hrozby a na základě toho bychom zase vybudovali ideálně nějaké dohody o snížení, o redukci takovýchto aktivit, ale zatím jsme se do této fáze ještě nedostali. Děkuji. Paní velvyslankyně, prosím. Děkuji. Zase projdu ty e, otázky. Navážu na to, co říkal pan Štětina o tom, že je potřeba poskytnout eh, vhodné hodnocení a reakci některým těm událostem, ke kterým došlo. Opakovaně zmínil, že tady jde o dlouhou historii a to, co se zde děje, je vlastně součástí nějakého vzorce. A to je přesně tak, protože už to bylo vyzkoušeno a otestováno v minulosti. Takže poskytnout vhodné hodnocení je zásadně důležité pro to, abychom formulovali politickou reakci. Pokud to neuděláme, tak ta reakce bude chybná. A dokonce výběr slov zde je důležitý. Pokud někomu řekneme, že je to spor nebo válka, to je taky velmi důležité pro to, jakou reakci zvolíme. Takže to hodnocení je obrovsky důležité, vyhodnocení té situace je obrovsky důležité a právě eh, zde vstupuje do situace eh, informační válka. Protože o co se snaží, je vytvořit alternativní scénář ať už jsou to eh, lži, nebo zcela zřejmé lži, nebo trošku skryté lži. Nesnaží se najít pravdu prostě se snaží zasít pochybnosti při vyhodnocování faktů. A v dnešní době tedy jsme v situaci, kdy se využívají nové technologie a podobně a je velmi těžké říct, co je faktická pravda. Teď je to prostě těžké. Hodně se o tom píše. A dříve se řeklo, prostě Německo zautočilo na Belgii a nebylo to jinak, ale dnes jsme prostě v situaci, kdy ani eh, něco takhle jednoduchého není možné říci takto jednoduše. A prostě to eh, vidíme jak na Ukrajině, tak i trošku vlastně do určité míry v Gruzii. Takže to vyhodnocení je velmi důležité a samozřejmě potom ta reakce z toho bude vycházet. A e, s tím se tedy potom pojí i ta trestní zodpovědnost a využití mezinárodních soudů. E, situace IDPs, e, to je velmi boje, bolestné ve chvíli, kdy ty věci už se nedostávají do médií, tak lidé na to zapomenou, ale pro nás to samozřejmě není zapomenuto, protože prostě víme, že lidé žijí v těch táborech Eh, jsou to tisíce a tisíce celé vlny vysídlení. A to, jak jste říkali, samozřejmě zanechalo mm, svůj vliv a my opravdu musíme udělat všechno pro to, abychom to napravili. Protože to má zase nějaký politický dopad, ale samozřejmě to má zejména sociální a humanitární dopad ať už se stane cokoliv ve Washingtonu, souhlasím s panem velvyslancem, že je to těžké v tuto chvíli předpovědět. Eh, USA v tuto chvíli je naším strategickým partnerem a musíme vyčkat, podívat se, jestli se to v minulosti nějak změní. Samozřejmě spekulace jsou nejrůznější, lidé se dělají starosti, ale my věříme, že to strategické partnerství bude pokračovat spolu EU a e, budeme se tedy i nadále pohybovat trajektorií e, ve, tedy vývoje a integrace do e, evropských struktur. Vy jste zmínili zase ekonomické vazby na Rusko a vlastně jaký, jakési dilema na jedné straně zlepšit ty vztahy a na druhé straně děla, eh, to, že si děláme starosti eh, o větší závislosti. A samozřejmě je to tak, protože zkušenosti ukazují, že Rusko využívá jakoukoliv závislost. Nemusí to vůbec být ani závislost, stačí prostě vzájemně výhodná spolupráce eh, se vlastně může stát pákou pro vliv Ruska. Na druhou stranu určitá míra e, normalizace prostě musí nastat. Tak to vnímáme a proto jsme nastartovali ten dialog. E, za prvé je důležité mít nějaký e, komunikační kanál ve chvíli, samozřejmě, kdy nemáte žádné diplomati- diplomatické kanály. A potom zlepšení hospodářské spolupráce, které na to navázalo, bylo samozřejmě taky dobré. V posledních eh, dvou letech ale zase došlo k poklesu obchodu mezi eh, Ruskem a Gruzií. A my jsme teď vlastně ve fázi, kdy bude těžké reprodukovat závislost Gruzie na Rusku před embargem v roce 2006 v té době nás to téměř úplně zničilo, ale v tuto chvíli už je naše ekonomika diversifikovaná, takže je to trošku jiné a ta ekonomická mm, závislost tedy se asi nebude opakovat do takové míry. I když to dilema samozřejmě e, známe. Co se týče rozdíly mezi mm, Abchází a Cinvali, tak e, samozřejmě tam ty rozdíly jsou, to už zde zaznělo. Eh, vlastně i složení obyvatelstva v regionu Twin Valley je to stále vlastně méně, os, méně osídlená oblast. Je to v podstatě už jenom jedna velká ruská vojenská základna s okupačním regimem, režimem který otevřeně eh, se vyjadřuje pro eh, připojení k Rusku. V podstatě tady nad tím se vznáší taková ta myšlenka, Nevíte, jestli se to využije, ale je to vlastně eh, takový efektivní nátlakový nástroj, že vlastně se to dá využít kdykoliv. A v Abcházii panují různá stanoviska, názory, různý postoj vůči roli Ruska. Je zde vlastně i směs obyvatelstva z těch lidí, eh, Gruzinci, 40 asi 50 tisíc lidí, kteří se vrátili, eh, tvoří asi třetinu obyvatelstva, jsou stále tedy eh, marginalizováni a, a je taky omezen návrat dalších, protože samozřejmě, kdyby se vrátilo více lidí, tak ten postoj by se zase musel změnit. Já si myslím, že je velmi důležité udržet politiku eh, takzvaného zapojení. Je důležité prostě takto z eh, Rusy komunikovat, eh, protože určitě nemůžeme přehlížet, že mají velký vliv. Není možné prostě je úplně obejít a jít jenom k místním de facto Eh, orgánům. Jinak eh, snažila jsem se vysvětlit ruskou pozici hned eh, na začátku svého projevu. Tu musíme chápat. Je potřeba vnímat, že existují různé světonázory, ale to neznamená, že musíme akceptovat legitimnost jejich světonázoru. Protože existuje ten slavný mýtus, že vlastně se Rusku slíbilo nerozšíření NATO v jednu dobu. Já vůbec nevím, jestli to dokonce je pravda, kdo to takhle kdy slíbil, ale eh, Rusko přece jenom má pořád takový dojem, že eh, další rozšíření na to vlastně bylo eh, podkopáním Ruska. A ať už to kdokoliv tedy udělal, to je eh, mnohem více morálně problematické, než to, že ten slib nebyl dodržen. Já jako právo, před, já jako země, jako stát, přeci mám právo rozhodnout se, zda se integruji do NATO či nikoli. Někdo v historii přece nemá právo to slibovat takto dopředu. A pak je samozřejmě problém, jakou roli vůbec hrají malé státy. Rusko tradičně to vnímá, že je konkurence mezi velkými hráči. Eh, Rusko tedy si ponechá vliv a pokud EU do toho vstoupí, znamená to vlastně spochybnění ruského eh, vlivu a potom vlastně je to zodpovědnost čistě na evropské straně. Eh, takže vlastně tady Rusko úplně ignoruje eh, pohled samotné Gruzie. A to, že my nyní máme dohodu u přidružení, to je stejně tak výsledkem eh, politiky Gruzie, jako je to výsledek politiky Evropské unie. Takže tady nesmíme zapomínat na roli samotných těch malých zemí, jako je právě Gruzie. Amanda Paul. Paní Paul, paní Amanda Paul. Já souhlasím s tím, že recept, který Rusko využíval v tomto regionu, nejenom v tomto regionu, ale i jinde ve světě, je dobře eh, otestovaný, eh, osvědčený recept a bude používán i v blízké budoucnosti. Z perspektivy Kremlu evropský projekt je civilizační projekt. Oni to vnímají jako hrozbu. Jejich eh, existenci. proto není na místě být optimističní, že dojde ke změně přístupu. I když z dlouhodobé perspektivy je tento přístup eh, samozřejmě destruktivní i vzhledem k Rusku. I pokud jde o bezpečnost Jižního Kavkazu, i nadále bude pravděpodobně v té šedé zóně a bezpečnostním váku. Viděli jsme reakci Evropské unie na připomínky pana Trumpa k NATO. šokování a znepokojení bezpečnosti Evropské unie. A začali se bavit o tom, jak evropské členské státy mohou posílit vlastní bezpečnostní mechanismy. Tato diskuze samozřejmě bude znamenat nižší prioritu pro bezpečnost některých těchto sousedních zemí. Ale také si myslím, že rusové sami tady tlať, jdou trošku proti eh, proudu, protože když se podíváte na mladé lidi ve všech těchto zemích, tak ti se dívají směrem k západu, ne k Rusku. A tito mladí lidé, mezi nimi sílí protiruský sentiment, což je něco, co je potřeba využít a podpořit. Je to důležité. Pokud jde o Kavkaz a ta vojenská cvičení, to je, myslím, jasné, to je snaha demonstrovat sílu, snaha ukázat, jak si svaly, což budou, ukazo, což budou dělat do budoucna. To s tím nepřestanou. A není to rozhodně eh, pozitivní. Ale takhle oni se eh, vnímají, to znamená, že kdo má největší, nejlepší armádu, tak to je prostě to se musí využít k tomu, aby k posílení vlivu v regionu. Poslední bod se týká Turecka, které dnes nebylo zmíněno. Zajímavý vztah, který vznikl mezi Moskvou a Ankarou, to není dobrá zpráva. Jak dlouho to vydrží, to je otázka. Možná je to spíš takový eh, vztah pouze praktického charakteru, ale nemyslím si, že by to ovlivňovalo region Eh, pozitivně. Oni velice dobře využili rozdílu mezi Tureckem a Řeckem, mezi eh, tedy Tureckem a um, Západem, například Tureckem a Spojenými státy, k tomu, aby posílili vlastní vliv. Jsem překvapena, že pan Trump zatím ještě nevolal panu prezidentovi Erdoganovi, přestože NATO je e, spojenec v NATO a je klíčovým regionálním aktérem, dlouhodobým spojencem Západu. A je klíčové, aby Evropská unie a Západ přinesli Turecko zpátky do našeho okruhu. Protože ten vliv, který má Turecko v celém regionu, včetně Jižního Kavkazu a včetně oblasti Jižního Černého moře, to je něco, kde potřebujeme, aby Turecko bylo na naší straně a ne proti nám. Děkuji vám, dámy a pánové. Tím eh, se dostáváme k, k konci tohoto bodu na pořadu jednání. Takže prosím o potlesk um, ocenění našich panelistů. Děkuji, ale prosím ještě zůstaňte, protože máme ještě třetí důležitý bod a mezi tím já se využiju chvílky, abych se rozloučila s našimi přáteli.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 Ladies and gentlemen, please. Dámy a pánové, prosím, usaďte se opět, zase hned začneme s dalším bodem. Teď jde o představení studie, na níž se dohodli eh, koordinátoři výboru SEDE. Zadali jsme tuto studii nadaci Fondation pour la Recherche Stratégique. A je mi tedy potěšením zde mezi námi přivítat paní Izabelu Fakonovou z nadace. Je ředitelkou výzkumu a také vyučuje na, na Ecole Polytechnique v Paříži. této studie, v studii jde o ruskou národní bezpečnostní strategii a vojenskou doktrínu a jejich důsledky pro EU. Takže to je opravdu zajímavé téma, takže vzhledem k tomu, že máme málo času, tak vám hned předám slovo. Merci, madame la présidente. Euh, je sais que ça a été un long après-midi. Donc... Eh, ano, děkuji. Čeká, máme dlouhé eh, odpoledne, už hodně se hovořilo o Rusku, kde tedy situace je eh, velice komplexní. a um, Členové Evropské unie se znepokojují určitými porušeními ze strany Ruska, zintenzivněním jejich vojenských aktivit v Evropě. A Evropská unie ve své eh, globální strategii eh, Rusko eh, představuje jako zásadní strategickou výzvu. A zároveň v této globální strategii Evropské unie se říká, že chceme selektivně ehm, spolupracovat s Ruskem tam, kde se překrývají naše a jejich zájmy. A na tomto základě to předpokládá určitou interakci maximálně produktivní tady s Ruskem je důležité využít stávající výzvy toho vztahu s tímto státem a s, také s ohledem, jak to už bylo řečeno v předchozí debatě, na priority, cíle, prostředky, kterými disponujeme, na no to, jakým způsobem je možno kompenzovat určité slabiny. A proto eh, se mi zdálo, že je tak významné, že se parlament, eh, aby se parlament vyslovil k tomu, jak Rusko věci vidí prostřednictvím tohoto dokumentu. A skutečně eh, ta studie těch strategických dokumentů nám tady dává k dispozici určité vhledy, včetně některých věcí, které už jsou známy z hlediska ruského postoje ale také je tu pár eh, poměrně nových či explicitně řečených prvků. Či věci, které jsou možná teď jasnější. Tyto dokumenty, eh, které posloužily ke vzniku této studie, to je vojenská doktrína, která byla obnovena v roce 2014, strategie národní bezpečnosti z roku 2015 a v poslední době také koncepce zahraniční politiky z roku 2016 v těchto dokumentech. Nechci samozřejmě teď eh, o všech hovořit eh, nyní, ale jsou tu dvě základní priority, které se za stolik neliší od toho, co víme o strategickém přístupu. Jsou to cíle aktualizované, přizpůsobené eh, stávajícím okolnostem. První základní priorita pro Rusko je zajistit národní bezpečnost Ruska a to v mezinárodním prostředí, které je komplexní a které zahrnuje určité hrozby z mnoha eh, směrů. Paní Samaneze řekla, že Rusko se vnímá jako stát, který se vyvíjí v nestabilním mezinárodním prostředí, ne hostelním. A tady je určitá kontinuita na tradičním přístupu Ruska. Protože Rusko se vždy mělo pocit, že je vystaveno hrozbám ze všech stran. Ovšem, tento sentiment se často z, se možná zhoršil pod tlakem globalizace. Um, Rusko je velice defenzivní, pokud jde o začlenění do uh, globalizovaných struktur. A dále je tu otevření ještě určité nové fronty ve vztahu k této vizi světa, který, když si všichni konkurují, jak nepřátelství. A to je eh, jev, který je ve všech strategických dokumentech, kdy je eh, tam tedy eh, rostoucí význam toho, co se odehrává. Další klíčová věc, a tady teď chci navázat na tento dokument, je, že tedy Rusko se vnímá jako jedno z centrum vlivu v multipolárního světa. A v tomto smyslu zastupuje eh, ambice, eh, které už delší dobu existují, se vlastně eh, být bráno vážně ve všech světových významných otázkách a ne, aby se k němu přistupovalo jako k pouhé regionální mocnosti. To je jedna věc. To znamená, Rusko se domnívá, že aby bylo tímto významným centrem moci, musí se snažit zachovat si ehm, vliv na bývalý sovětský prostor, to vidíme v případě Ukrajiny, Jižního Kavkazu. Tady je to zcela jasné, že pro Rusko ztratit vliv v bývalém Sovětském svazu by znamenalo ztratit ehm, vliv v tomto rychle se vyvíjejícím světě. Myslím si, že je to velice důležité ve vztahu ke všemu, co zaznělo a u těchto, v kontextu těchto aspektů, to znamená, že Rusko se vnímá tak, to tak, že se rozvíjí v konkurenčním, ne nepřátelském prostředí, dál, že se snaží udržet si vliv v mezinárodních otázkách ve světovém měřítku. A pak je tu ta západní hrozba, která Rusko definuje ve vztahu k těmto ambicím. To je e, západní, e, západní svět znamená NATO, Spojené státy a Evropská unie. Vojensky asi nemá smysl se příliš vracet k tomu, jak Rusko vnímá tuto hrozbu, na to, které se rozšiřuje, na to, které přebírá ofenzivní funkce. Spojené státy chtějí získat absolutní vojenskou výhodu Eh, proti eh, raketová obrana a tak dále. A pak je tu ještě další bod, který je novější a který vyplývá z těch strategických dokumentů ruských, a to je politická hrozba západu. To znamená potenciální změna režimu. E, zvnějšku. Určité subverzivní podkopávající vlivy. A takhle si Rusko vykládá určité mezinárodní události, Srbsko, Irák, Libie a do toho, do této kategorie přidává také ty barevné o, revoluce a arabské jaro. Tato koncepce politické hrozby ze západu, to je něco, co se dostal až do vojenské doktríny. A to svědčí o určitém s přitvrzení v této oblasti oproti předchozí doktríně Toto všechno může znít trošku paradoxně, že Západ je považován za eh, hlavní výzvu ruským zájmům. Je to paradoxní, protože v těch strategických dokumentech ruští představitelé konstatují oslabení západu. Tedy v předchozím dokumentu to bylo spíš cíl a přání, v novém strategickém dokumentu už ta ztráta té schopnosti vést ze, na západu je, považována, eh, západu je považována za realitu. A tento paradox, že Rusko je hlavní hrozbou v oblasti vojenské, geopolitické i politické a zároveň, že dochází k oslabení, tak to lze vysvětlit dvěma, oblast, dvěma způsoby. Jednak Rusko má za to, že aby kompenzovalo svoji ztrátu, své oslabení, takže se bude chovat Západ ještě agresivněji. A takže právě takhle to v té doktríně a v té zahraniční politice je. Rusko vlastně platí za nezávislost své, demo, své politiky a diplomacie. A dále e, určité vědomí vlastních slabin. Tady je zajímavé, je to zajímavé čtení, je tam velmi komplexní, kompletní seznam všeho, co omezuje z vnitřního hlediska bezpečnost, ať už ekonomicky, demograficky a v dalších oblastech. Rusové jsou si velmi dobře vědomi těchto e, slabin, ale a to také odpovídá určitým tradicím strategického myšlení ruského. Ruské organizace se domnívají, že tyto slabiny mohou být mobilizovány vnějšími aktéry, aby ještě více oslabili geopolitickou pozici Ruska. Ze všech těchto důvodů je pravděpodobné, že Rusko eh, nebude tedy to, když jedná tímto někdy zdánlivě agresivním způsobem, tak si nejsou jisti, že se jim daří a podaří získat eh, optimální žádoucí místo v tomto novém řádu, přestože se snaží o to maximálně. No a aby toto místo získali, aby získali nějaké je místo, které vnímají jako eh, pozitivní a žádoucí, tak eh, se staví eh, poměrně ofenzivně k tomuto světu, to znamená jednak prostřednictvím obnovené vojenské kapacity a prostřednictvím aktivní diplomacie, někteří říkají dokonce hyperaktivní. A to jsou tedy dva přístupy, Ruska eh, k tomu eh, pocitu, že je tu nové, eh, nový svět a v něm hledá Rusko své místo v kontextu ztráty vedení ze strany západu. Ale z mnoha důvodů se necítí dobře v tom novém světě, který je nejistý. Pokud je obnovenou vojenskou kapacitu, tak tady je značné rozpočtové úsilí, které směřuje k obnovení vojenské kapacity, vojenská reforma z roku 2008, která byla opravdu odhodlaná, intenzivní úsilí výcvikové, výcviku eh, armádních sil, to tu eh, padlo. A dále jeden z, z významných cílů té reformy vojenské to je prosadit dominantní pozici v Ruska v ex-sovětském prostoru. Když se, tak jak tady eh, zaznělo od předřečníku, tlačit na různé státy v tomto posovětském prostoru eh, nebo nějakým způsobem eh, jak si označkovat prostor svojí vojenskou přítomností nebo tak, aby ujistili své spojence, zvláště v rámci té kolektivní smlouvy, o své, aby ujistili o své podpoře a opoře, eh, například ve střední Asii, ale také byla zmíněna Arménie nebo Bělorusko. Takže základní myšlenka té reformy z roku 2008 byla, aby ruské ozbrojené síly v konvenčním slova smyslu byly zefektivněny tak aby byli schopni čelit situacím, které mohou vzniknout v bývalém eh, prostoru společenství nezávislých států, jako aby z toho vznikla určitá zóna bezpečnosti a zóna vlivu. Aby konvenční eh, ozbrojené síly byly mobilnější, aby byly snadněji nasaditelné a aby byla zvýšena jejich účinnost oproti to, eh, tomu, eh, co jsme viděli v Gruzii. Jinak nebudu hovořit samozřejmě o Číně, k tomu se můžeme pak vrátit k diskuzi, ale z hlediska Moskvy hlavní hrozba, hlavní ohrožení bezpečnosti je ta hrozba NATO. Mnoho členů NATO je vojensky slabších, křehčích, ale jsou tam Spojené státy, to je největší vojenská mocnost, plná zdrojů technologických a jiných. Takže prostě neuklidníme Rusko tím, že řekneme, že NATO nepředstavuje hlavní hrozbu. To se nám nikdy nepodaří, nikdy je nepřemějeme k tomu, aby o tom uvažovali jinak. Je tu z, konvenční, z hlediska konvenčních sil určitá mezera mezi NATEM a Ruskem v neprospěch Ruska um, z kvantitativních důvodů, technologického pokroku a tak dále, tohle všechno je známe. Takže Rusko přijalo určitá opatření, aby se snažilo kompenzovat toto e, oslabení v konvenčních armádě. A to prostřednictvím demonstrativních kroků, ne přímo ohrožování, aby se zkomplikovalo rozhodovací proces eh, na západě, aby se rozdělil západ, aby někteří byli ochotní s Ruskem jednat více než jiní. Intenziv, silná intenzifikace eh, různých eh, víc cvičení, demonstrativních provokací v vzduš, narušení vzdušného prostoru některých členů NATO nebo partnerských zemí v Evropě, někdy eh, přímo tedy narušení tohoto prostoru. Eh, a to je také další způsob, jak reagovat na tuto mezeru, jsou opatření asymetrického boje. To jsou například eh, zóny jako Kaliningrad, kde je zakázán přístup v arktických oblastech, dále elektronická válka, hybridní válka, někteří, někteří tomu říkají jakási eh, dvojznačná válka, kde je těžké rozlišit mezi tím, eh, co je vlastně válečný stav a co není. A to všechno komplikuje přijímání rozhodnutí ze strany protivníka. No to, tohle všechno je rozpracováno v té zprávě. A pak také ta hra ruská. Rusko připomíná, že jadernou možností a to má určité dopady na některé možné situace eh, konfliktu. No a pokud jde o ty obnovené vojenské kapacity, tak ty musí sloužit ambici té velké mocnosti, která tady má být uznávána jako mocnost, která má vliv na různé, mezi, na řešení, při řešení různých mezinárodních problémů. Vys Syrie, kdy to bylo takové gesto, kdy si vzpomeňte v roce 2014, kdy Barack Obama v, v interview v The Economist právě hovořil o tom, že Rusko je regionální mocností, která používá příliš nátlakové prostředky a tak dále. A jedním z cílů, ne možná hlavní, ale minimálně druhotný, eh, toho angažmá Ruska v Syrii je ukázat eh, Barackovi Obamovi, podívejte se, my jsme schopni jednat i nad rámec čistě regionální mocnosti. A další eh, věci, kdy se snaží, v této studii, kdy se snažíme pochopit jednak to, že Rusko se snaží, aby byl uznán jeho eh, statut eh, velmoci, což provází ta hyperaktivní diplomacie, třeba ve Středním východě, Eh, tam fungovaly jednak vojensky, ale taky se jim podařilo rozvíjet vztahy prakticky se všemi zásadními aktéry, kteří hrají roli v Syrii, v Ázii. Jsme byli rovněž svědkem, svědky eh, jejich eh, diplomatických aktivit. A ten cíl je poměrně jasný, opět prosadit se jako um, pro, v podstatě partner um, při jednáních s eh, Spojených států, um, ukázat, že nejsou tak marginalizovaní a izolovaní, jak říkají západní státy. Kompenzovat určité slabiny Ruska tím, že využijeme síly jiných, to znamená, že možná, že Rusko samotné by nemohlo být uznáno jako velká mocnost, ale pokud budou e, v partnerství s Čínou, no tak je to něco jiného. Rusko, Indie, Čína, to je jako takový strategický trojuhelník. Um, takže určitým způsobem se takto Rusko snaží kompenzovat tu svoji mezinárodní slabost tou diplomatickou aktivitou. A dále také určitá snaha zlepšit své mezinárodní postavení v zónách, které jsou dnes strategické v Ázii, Azii, Pacifiku. Tradičně ta ruská politika je hodně zaměřená na vztahy s, se Západem, ale v, v té velké Ázii, eh, tak tam spíš eh, absentuje Rusko, a takže teď se snaží to vykompenzovat. A to také přispívá možná k jejich eh, určitému pocitu nejistoty v tomto moderním světě, který se tak rychle mění. Takže tady je taky tato jednoznačná snaha zlepšit svoji pozici v, a- v Ázii. Abychom se vrátili k tomu našemu původnímu východisku, tak z objektivního hlediska eh, Rusko, Evropská unie je trošku, eh, je trošku méně eh, významná z hlediska ruských priorit. Jsou tu někteří experti, kteří říkají, že možná by stálo za to mít trošku takovou pauzu ve vztazích s Evropskou eh, unii. Eh, a z jedné strany Rusko považuje Evropskou unii za tak trošku eh, bezmocnou či neohrabanou na té strategické scéně a zároveň považuje Evropskou unii jako za vyzývatele Ruska a to zejména tom eh, sdíleném partnerství a sousedství. Je jasné, že Rusko vnímá Evropskou unii eh, jako součást té strategické hrozby, protože Evropská unie v tom eh, společném partnerství se snaží, nebo spíš ten její vliv je o šíření určitých hodnot, norem a postupů a to potenciálně oslabuje vliv Ruska v tomto bezprostředním sousedství. I když se teď Rusko dívá spíš na střední východ a Ázii a dále, tak eh, nestrácejme ze zřetele jejich eh, koncepci zahraniční politiky, v němž i nadále je tu významná eh, priorita euroatlantické zóny a ta je hned na druhém místě po společenství nezávislých států, čili postsovětském prostoru. A v tomto euroatlantickém prostoru eh, Rusko se nechce omezit na tu marginalizovanou roli, která jim byla, jak oni vnímají, vnucena po konci, skončení studené války. Takže to je jaksi na druhém místě regionálních priorit. A já se domnívám, že Evropská unie, pokud eh, bude chtít, tak může sehrávat významnou roli v té strategii vůči eh, Rusku. Jednak pokud jde o posílení obranných opatření a jednak pokud jde o rozvíjení dialogu a spolupráce. Jak? No to je komplikované, je potřeba jednat na základě informovaných rozhodnutí, to znamená, že tato eh, někdy trošku těžkopádná, brutální ruská diplomacie, která se hodně opírá o vojenské prostředky. Tato těžká metoda eh, jak si té diplomacie vyplývá právě z toho, že si Rusko je vědomo svých interních a externích slabin. A takže teď v té euroazijské eh, unii ekonomické, tak to není příliš úspěšné a proto se Rusko snaží trošku přiblížit k Číně využitím té hedvábné eh, stezky v Ázii nejsou automaticky všechna, všechny dveře otevřené vůči Rusku. Takže Rusko má v rukou určité, eh, určité karty, které může hrát, které může využít. A otázkou je, co chce si počít pan Trump s, Evrop, s Evropou a ve vztahu eh, k Rusku. Eh, tímto vám děkuji za pozornost. Madam, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát a nyní zahajuji opět diskusi. Bude to tedy určitě debata a výměna názorů s autory naší eh, prezentace, respektive studie. Prvním je pan Gáler. Ano, děkuji vám a děkuji za velmi zajímavou studii a vysvětlení, která jste nám podala. A můj první dotaz je tento. Rusko, stejně tak jako eh, předtím Sovětský svaz, mohl vždy zohlednit eh, určitou konstantu a tou konstantou byla skutečnost, že západní demokracie zemí, nebo tedy Varšavský pakt eh, na, na něj nezaútočí. To samozřejmě Rusko, sovětský z vás eh, dobře věděli. A vojensky viděno i Rusko dnes ví, že ani NATO, ani EU nepředstavují eh, reálnou vojenskou hrozbu pro ně. Proto mm, dotaz, souhlasíte s námi, že tento eh, hororový scénář o západu který je jakýmsi nepřítelem, slouží pouze pro vnitropolitické cíle a že to vlastně nemá nic společného se skutečnými hrozbami, jimž eh, Rusko čelí. A zvažuje eh, Rusko eh, nějaký plán vůči těmto reálným hrozbám? A s tím souvisí, že Rusko eh, vzhledem ke stávajícím svým kapacitám je již na hranicích svých možností, když se podíváme například na eh, syrský konflikt nebo na to, jak eh, si počíná mm, na Ukrajině, že skutečně už zachází do krajnosti toho, čeho je Rusko schopno. A poslední otázka. Dotkla jste se Arktidy. E, a v uplynulých týdnech jsme e, také sepisovali zprávu o Arktidě, kde jsme nahlíželi tento region e, jako na území, kde navzdory napjaté situaci by tam nahoře na severu mohla být prosazována samostatná pozitivní agenda ve spolupráci eh, v rámci eh, těžby ropy, eh, zemního plynu, rybolovu, možná i výzkumu. Domníváte se, že by se tady nabízela samostatná agenda prosta napětí, i když v jiných oblastech a odvětvích jsou ty vztahy poměrně mrazivé. Děkuji. Nyní má slovo pan Pasku. Děkuji vám velice za prezentaci. Je to skutečně velmi hloubková a seriózní analýza a těším se eh, na to, že si ji pročítám eh, s tuškou v ruce. Chtěl bych nadnést dva problémy. První z hlediska vojenského. To paradoxní ve vztahu k Rusku je to, že oni se domnívají, že jsou ohroženi, přičemž všichni sousedé jsou malé a středně velké eh, moci a jejich údajným záměrem je eh, Rusko dobit. Eh, to je skutečně paradoxní. Vy jste malí, ale já chci dobít vás, protože se cítím ohrožen. Takže to je něco, co musíme více proskoumat. Za druhé, Oni nejsou spokojeni se svou pozicí v mezinárodních vztazích, která jim byla eh, vyhražena. Jaká je tedy úroveň spokojenosti eh, v případě Ruska? Je to sféra vlivu uznaná i ostatními, protože pak se dostávám k tomu vlastně eh, bodu statusu a hrozby, eh, což je sféra vlivu. To je zjevně to, ehm, co by chtěli, aby jim Západ uznal. A nyní k situaci na Západě. Dosud ta dělba práce, pokud vůbec nějaká existovala, a v podstatě ano, ale neoficiální, tak USA měli na starosti Eh, manažovat konfrontaci s Ruskem, zatímco Evropská unie měla na starosti řídit spolupráci s Ruskem. A nyní se rysuje perspektiva, že USA také převezme nebo přetáhne na svou strany onu spolupráci. Jak pak na tom budou Evropané? To znamená, převzít, mají převzít konfrontaci, pochybují, anebo akceptovat jakousi podružnou roli v rámci spolupráce, to je pravděpodobnější. Takže proto se dostávám opět k tomu svému prvnímu bodu, totiž sféra vlivu sféra vlivu, která má být Rusku přiznána. A e, hlavní otázkou je, do jaké míry je status členství v EU a NATO kompatibilní e, s e, právem Ruska jak si ovlivňovat nejbližší sousedy, protože Oni se chtějí dostat do NATO a do EU, aby se právě uchránili před tímto ovlivňováním. Děkuji. Slovo má pan Eller. Nejdříve srdečně děkuji za vaši účast. Myslím, že v těchto dnech takovéto studie velmi pečlivě čteme. Já mám otázku, která se skutečně týká zbrojení v Rusku tendence v NATO, ale i v řadě jiných zemí v uplynulých deseti letech bylo činit vojenské investice tam, kde se sledovaly intervencionistické účely, například eh, lehké dělec, dělostřelectvo, drony, ehm, spojovací technika. Vnímáte, když se podíváme na ruské zbrojení, pak ten obrázek není zcela jednoznačný. Na straně jedné je tady snaha eh, vyzbrojovat eh, ruské letectvo, které je skutečně výrazně, eh, výrazně zaostává vůči NATO a USA. Na straně druhé mm, je tam snaha investovat do nové mateřské lodi, ale ta snaha byla nyní přerušena a místo toho se investuje do dronů, ruská armáda doznala výrazné modernizace, vytvořila i jednotky lehké infanterie, ale eh, jinak eh, velkého pokroku eh, nevidíme sledují tu jednoznačnou doktrínu palebné síly, minulosti, ale jinak to není jednoznačné. Jaké tedy závěry lze vyvodit z rozpočtu na armádu, eh, respektive z výdajů na, rozpoč- na armádu? Je to spíš určitá podpora Eh, zahraniční politiky a eh, jak je na tom Evropská unie v tomto ohledu. Vycházíme z klasického obrázku, že eh, Rusko má 15 tisíc tanku a my máme asi polovinu, to znamená, že Rusové v tomto ohledu mají nadvládu a jsme zase zpět v dobách studené války. Thank you, Mrs. Valer. Děkuji. Nyní má slovo pan Zvalero. Děkuji. Musím eh, říci, že bych eh, nejraději položila stejné otázky jako pan Gáler, ale eh, také bych se chtěla pustit hlouběji. Eh, před několika let jsem, lety, lety jsem strávila pár týdnů v Rusku, to byla taková studijní cesta, zabývali jsme se právě obranou a bezpečností, jsem ze Švédska, takže eh, ze zeměpisné blízkosti k Rusku a když jsem odjížděla, tak jsem si odnesla obrázek, dojem, že Rusko se eh, chce starat zejména a především o své vlastní obyvatelstvo. A to jste také vy naznačila ve své zprávě. Takže jde tady o to, eh, najít eh, nepřítele zvenčí, eh, na západě. Je zde určitá snaha eh, jak si eh, šířit mezi obyvatelstvem určitý strach o tom, že čelí eh, vnějšímu nepříteli, aby vůbec obyvatelstvo, vlastní obyvatelstvo podporovala podporovalo vládu. Nevím, jestli to takto lze interpretovat, ale tak to na mě působilo. Arktida. Další bod. V této chvíli se jedná o vlastně eh, míru milovný region. Jak to vidíte vy? Co říkáte eh, k tomuto tématu Arktidy, které je v té doktríně opakovaně eh, zmiňováno? Což je nápadné a je to zajímavé i pro Švédsko. Ropa, rybolov, zemní plyn, to je něco, co vlastně může dávat v sázku budoucnost světa a když budou um, dále eh, tát ledovce, tak eh, se budeme muset v Arktidě ještě více angažovat. Ale současně je zde velké riziko, že se eh, zhorší situace pro všechny, nejenom pro ty, kteří tam žijí. Děkuji vám, pan Schaffhausen. Merci, madame. Děkuji vám. A děkuji, že jste hovořila francouzsky to tady neslyšíme často, i když máme tak významnou roli v bezpečnostních otázkách. Pokud jde o to, co tu prezentujete, mně to přijde naprosto normální. Je prostě normální, že se eh, Rusko nachází v globalizovaném světě, jako Británie, Rakousko a kdokoliv jiný je jasný, že chtějí multipolární svět, jinak to bude unipolární svět a nebude žádná svoboda. A je jasné, že Rusko vnímalo v určitou dobu Západ jako nebezpečí, protože intervence třeba v, v Srbsku, v Libii a jinde a ty takzvané barevné revoluce, to vedli určití aktivisté, kteří nepředstavují, nezastupují zájmy e, místních lidí. A je dobré, že Rusko si je vědomo svých slabin, že nemůže zasahovat všude v Sýrii, v Donbasu, ale že je omezeno, že jejich rozpoč, rozpočet je desetkrát menší než rozpočet Spojených států a to nehovořím o těch e, e, základnách ve světě. Takže v tomto kontextu ruská politika je politika samozřejmě mocenská, tu mají všechny země, včetně Spojeného království, Francie, dokonce i moc Německo. Takže, jak by mohla Evropská unie, eh, jaký postoj by měla zaujmout, aby měla úplně eh, vůči této naprosto normální politiky ochrany vlastních zájmů. Já doufám, že to nějakým způsobem prohloubíte. Je jasné, že i když Rusko je partnerem, tak eh, je důležité si zachovat nezávislost, i když mám hodně rád eh, Rusko, Rusy, tak nemůžeme se bavit jinak než na báze nezávislosti. Jinak by nebyla možná žádná diskuze. Pak bychom byli v případě podrobení a to je ve, ve to platí i vůči Americe, Číně a komukoliv jiném. Takže měli bychom jít dál ve spolupráci. A to zejména, když vidíme signál ze strany Spojených států, jak to potvrdil tady pan Pašku, který je tady vnímán v parlamentu jako nebezpečí, ale naopak možná je to vynikající evropská příležitost. Thank you, pan posel Marek Jurek. Děkuji, pan Jurek. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji za vaši analýzu. Euh, sur euh, le rapport de la Russie avec le région. Dans... Takže pokud je o tento region, já jsem tady. Hm? Tak hm, hovořili jsme se o, vztaz, o vztazích mezi Ruskem, Ukrajinou, angažmá, to vojenské angažmá, Kavkaz, Jižní Kavkaz takže já se nechci vracet k těmto záležitostem, ale chci využít vaší příležitosti, a to, to, že jste odbornice na tuto stě a položit otázku, která se zdá být historická, ale pro nás v Polsku je stále ještě aktuální. Je to otázka reakce Ruska na katastrofu našeho eh, prezidentského letounu v roce 2010. Po této uh, katastrofě, po té smolenské katastrofě, smolenské havárii, tak uh, v podstatě došlo k takovému potřebuje resetu politického mezi Polskem a e, Ruskem. A Donald Tusk navzdory tomuto eh, tedy signálu, eh, vlastně řekl, že navzdory tomuto signálu otevřenosti, tak eh, Rusko odmítlo zpřístupnit Polsku trosky prezidentského letadla, což považuji za maření vyšetřování. Je to poněkud výjimečný postoj. Já eh, o tom nehovořím, abych tady představil, eh, hájil svoji pozici, ale zajímala by mě vaše analýza. Protože to, co je skutečně zajímavé, my jsme hovořili o té zprávě tedy. A vy se zabýváte ruskou perspektivou. No a takže jak vysvětlíte ten ruský postoj, pokud jde o eh, toto letadlo a tuto havárii? jaký motiv eh, měl pan Putin, tehdy premiér, a vůbec ruské orgány eh, a ruský stát. Děkuji bardzo. Děkuji vám. Pan Kůzo. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také reference za velmi zajímavou pozici této chvíli prožíváme určité napětí, tak to alespoň vnímám. Existuje protiraketový systém, který je v Evropě a jedná se nám také o ochranu hranic, hlídky v Pobaltí, také na hranicích s Ruskem a také eh, další vojenská opatření jsou činěna v rámci NATO. A eh, je na výlední, že Rusko to vnímá jako hrozbu. Viděli jsme, a komentovala to i média, že eh, Rusko odpovídá pak s rozmístěním vojenského materiálu v Kaliningradě. Jak si myslíte, bude Rusko reagovat na tato opatření na to, která se přibližují k jeho území, zejména v době, kdy eh, eh, se Rusko chová jako globální aktér a eh, je vojensky velmi silně angažováno v Sýrii, tedy v značné vzdálenosti od své země. A jaká je situace, pokud je o dialog se Spojenými státy americkými? dialog tedy mezi Evropou eh, s USA a NATO s USA. EU a NATO sázejí na konfrontaci s Ruskem. Děkuji vám. Eh, paní Ana Gomeš má slovo. Děkuji za tento velmi zajímavý briefing. Zdůraznila jste, že v Rusku panuje určitá paranoid, paranoje, pokud jde o e, změnu e, e, režimu, nejenom z hlediska toho, co se děje v regionech, ale také doma. Je tam určitý autokratický syndrom. Vy tomu neříkáte paranoja, já tomu tak říkám. Otázka, kterou bych vám chtěla položit, je následující. kde se nachází ruské obyvatelstvo v rámci celé této rovnice a proč Evropa eh, nebere evropské obyvatelstvo eh, na zřetel. Nenarážím nyní na určitou změnu eh, na eh, špičce eh, režimu, ale jde mi eh, o určitý protiútok nebo protiofenzívu vůči propagandě ruského vedení. A další otázka. Podíváme-li se do USA, na tamní vývoj, na vztah pana Trumpa s panem Putinem, tak se zdá, že pan Trump je natolik obratný a všem vlastně šlape na kuří oka, ale jedině Putina z toho vynechává. Je jediným, který na něho neútočí a dokonce e, naznačuje, že by mohlo dojít k uvolnění sankcí a nabízí technologické vybavení pro FSB. Proč je to najednou tak důležité? A bude to mm, zcela bez důsledku? s tou jedinou výjimkou, že to samozřejmě americkým podnikům eh, napomůže eh, k finančním tokům. Agentura Reuters eh, říká, že pokud jde o Irán, tak by tady Putin s Trumpem určitě nesouhlasili. Co na to říkáte? Pan Freund má slovo. Děkuji vám. Také s ohledem na tlumočníky eh, budu mluvit pomalej, protože mají za sebou už velmi náročné odpoledne. Každopádně vám děkuji. Vy jste dala jasně najevo, že jste na tuto studii vynaložila mnoho času a to vedlo asi i k tomu, že ten obrovský slon eh, v místnosti nebyl zmíněn, totiž ten, který se už eh, vyskytl několikrát v našich replikách, mám na mysli Donalda Trumpa, ale v poslední větě jste ho zmínila. A já už jsem se obával, eh, že eh, vlastně předjímáte moji otázku, ale naštěstí zůstalo pouze u té vaší poslední věty. A proto moje otázka. Znáte, jak se ukázalo Rusko velmi důvěrně a patrně jste toho pročítala velké množství a vy i my dobře víme, že Trumpa lze velmi eh, obtížně eh, klasifikovat a zařadit někam, ale co si myslíte, jak bude Rusko postupovat při posuzování eh, Ameriky pod vedením Trumpa? Bude to Rusko se snažit využít, anebo eh, bude se Rusko snažit svou politiku eh, bude v ní pokračovat tak, jako kdyby ten nový muž v Bílém domě vůbec neexistoval? Děkuji vám. Já jsem chtěla položit v podstatě dvě otázky a jednu poznámku. Moje otázka se týká CSDP, té pasáži o CSDP eh, ve vaší eh, zprávě a eh, postoj Ruska vůči společné zahraniční a bezpečnostní politice. Mohla byste se k tomu ještě vyjádřit a pak bych chtěla ještě doplnit další otázku. Které oblasti případné spolupráce mezi Evropskou unii a NATO neuspokojují Rusko. Které oblasti Rusko vnímá negativně? A za druhé, studie se zabývá dvěma oblastmi, případné ruské eh, logiky svých, eh, své agresivní politiky. Za prvé je zde snaha eh, aby vnitropolitické problémy byly méně zjevné, tedy odvést pozornost své vlastní populace od těchto problémů, aby ta společnost tedy se spíše zaměřovala na toho, údajného nepřítele zvenčí a za druhé to, co my vnímáme zcela eh, jasně ve střední a východní Evropě, totiž vůli opět eh, získat eh, dominanci, nad vládu nad bývalým sovětským blokem. Je to čím dál tím zjevnější v ruské politice. A jaká je váha těchto dvou snah jak byste to popsala, ten poměr mezi těmito dvěma oblastmi? Děkuji, tak to by bylo všechno. That concludes the list of... A tím eh, jsem uzavřela seznam řečníků, takže prosím naše experty o odpovědi na otázky členů. Je vais essayer de répondre à ano, pokusím se odpovědět na maximum z vámi položených otázek a samozřejmě s ohledem na tlumočníky, kteří již pracovali celé odpoledne. Takže taková celková poznámka, protože z věcného hlediska um, se to už několikrát vrátilo. Já nevím, jak přesně odpovědět eh, na to, co je historické, tedy v, v Rusku, to znamená neustále vyvažování defenzivního postoje, který je daný, dán geografickými i jinými hledisky, čili vyvažování mezi tímto, eh, touto defenzivitou, hrozbou z mnoha směrů a reakcí na to, která je velice ofenzivní, agresivní. Pokud jde o tu koncepci velké zemi versus mali, mali, malé zemi, nevměšování do vnitřních otázek, tak eh, tady musíme chápat, že Rusko, eh, kdy se považuje tady eh, toto nevměšování, respektuje vůči velkým státům. Čili Rusko chápe, že by se nemělo vměšovat do vnitřních záležitostí velkých mocností, ale pokud jde o ty malé, tak v té ruské vizi eh, ty, ty musí um, vědět, jaké je jejich místo. To je ehm, věc, kterou jasně musíme vzít v potaz. Dále, Ehm, pokud jde o ty západní demokracie, tak myslím, že Rusko znepokojuje hlavně NATO. V té jejich eh, vojenské vizi oni samozřejmě počítají se všemi scénáři. Třeba vojáci opravdu berou potaz veškeré scénáře. Takže i když hypotéza útoku na ta může znít e, přitažená za vlasy, tak oni to berou vážně a říkají, samozřejmě si můžeme uvědomit, že hodně eh, lidí má jenom takové kapesní zbraně, a možná trochu ještě francouzi, britové, ale jsou tu spojené státy a spojené státy v, z ruského hlediska jsou z, ze své přirozenosti intervencionističtí a mají sklon se uchýlit k síle, když se jim to hodí. V ruské vizi NATO je určitá vize, že je potřeba tedy se sjednotit a tak dále. A ta hrozba NATO, to je něco, co rusové využívají, i když to není realita. Ovšem, hrozba Evropské unie, to je pro ně reálná hrozba, ale hrozba politického hlediska. Když, jsme, když se začalo mluvit třeba o vyjednávání eh, těch dohod o přidružení v sousedství, společném sousedství, to oni vůbec nechtěli, aby se tohle říkalo, tak tam jde zejména o šíření hodnot, norem, standardů v těchto zemích. A to vede k tomu, že vliv e, Ruska, který směřuje přes korupci a různé osobní vztahy, tak pokud tyto vztahy a tyto země absorbují ty eh, obsvědčené postupy, tak to může ohrozit vliv Ruska. A pak je tu také ta skutečnost tomu, že jejich směřování k demokratickému vývoji, i když to někde zůstává pouze taková vzdálená perspektiva, tak opět, tak jak jsem říkala, že Rusové se zaměřují na tu hrozbu politickou, politického podkopání, tak, tak vnímají e, toto šíření vlivu e, jako něco nebezpečného. Tady máme tu ten profil pana Putina a jeho, jeho profil bývalého člena KGB a ono to má trošku dopad na to, jak je Rusko vnímáno z hlediska, jak se Rusko dívá na eh, ty eh, různé revoluce, barevné revoluce a tak dále, že to vnímá trošku jako kdyby docházelo k nějaké spravodajské eh, eh, hře. Víte, že ehm, v posledních letech ti lidé, co jsou u moci, jsou hodně a stále více z těch bezpečnostních sil. Dřív tam byli ty lidé z, Petersburgu a jiní. Což je trošku znepokojivé z hlediska eh, určité vize. Eh, což ovlivňuje tu vizi světa. A tím ještě, po, ještě pokud jde o ty barevné revoluce, tak víte, že o volba, v čase voleb to nedopadlo přesně tak, jak by si přáli, ehm, protože byly demonstrace v Moskvě, v eh, Sankt Petersburgu a jinde. A došlo k určitému oslabení toho modelu ekonomického, na kterém on vybudoval svoji popularitu. A lidé u moci nezískali um, to skore, které chtěli a pop- populace se mobilizovala, protože když jim došlo, že to střídání Putin-Medvěděv, Medvěděv je evidentně jenom hrané, že tam byly určité um, irregularity v tom volebním procesu. A e, Putin v podstatě od, e, obvinil některé státy z podpory těchto hnutí. Někteří to považovali za významné hnutí, ve skutečnosti to bylo jenom slabé krátkodobé hnutí v několika městech, ale pro Kreml to byl e, skutečný signál poplachu, alarmu a vedl pouze k přitvrzení politiky na mezinárodní scéně a také v oblasti eh, domácí politiky. Ale nelze všechno vysvětlovat to, jak vnímá eh, Rusko tu vnější hrozbu. To znamená pouze, pouze z perspektivy. Um, já myslím, že to není to jediné vysvětlení, ale když se podíváme na sled událostí, tak ono to začalo už v roce 2006-2007, Mnichovský Putinův e, projev. Tam to už začalo, ta, ta definice toho postoje dosti hostilního vůči západnímu světu. No a jestli to plánování je adekvátní ve vztahu k dalším hrozbám třeba čínská hrozba. No tak na toto téma bych řekla, že jistě, že Rusko se bojí, má různé myšlenky ve vztahu k Číně. Je stále častěji tím mladším, menším partnerem v některých oblastech, ale myslí si, že pokud je o riziko, které představuje z bezprostředního hlediska Západ, tak že Čína přijde dlouhodobější riziko. které se nemusí naplnit, protože tam se lze, tam se lze budovat těsné vztahy ve všech oblastech. Jsou schopni se v podstatě bavit o všem, co se dělá, jsou tu pracovní skupiny o migračních otázkách, um, nelegální obchodu a tak dále. Oni se vzájemně respektují, a nemají žádné postrané, postranní myšlenky vzájemně a chtěli by mít takový vztah, který by zabránil eh, vzájemné konkurenci či konfliktu. Oproti tomu vůči západu, který vnímá jako arrogantní nebo hostelní, no a ať už je to tak nebo ne, tak oni se domnívají, že vojenská hrozba Číny ta se dá, té se dá zabránit intenzivním dialogem. A pak je tu samozřejmě také eh, jaderná vzájemná hrozba. No a střední Asie, tak tam jsou určité prvky um, zastrašování sousedů a také potřeba se nějakým způsobem eh, zvýšit svoji důvěryhodnost, pokud jde o hrozby, které se mohou objevit z jihu. A rusové ve vztahu ke střední Asii prostřednictvím eh, tak, tak se tedy zaměřují zejména na eh, potenciální rizika například obchodu s drogami, pak také islámští militanté z Afganistánu a ze Středního východu, kteří se mohou vracet. na Země Střední Asie možná ještě mají tendenci eh, jak si zveličovat ta rizika, která hrozí z jihu. Nicméně jsou to reálná rizika a proto Rusko tolik eh, investovalo do posílení své, svých vojenských kapacit a to aby bylo schopno čelit i rizikům na jihu. Ale aby Rusko mohlo reagovat na tu hrozbu NATO, tak začalo samozřejmě posilovat západní křídlo a kromě toho posílilo třeba přítomnost, tedy z Tadžikistánu například byl museli oslabit svoji přítomnost a Ehm, e, v podstatě ty e, vojáky e, otamtuť a ty kapacity rozmístit více na západě. Pokud jde o limity ehm, ruské síly, tak to, co vidíme na Ukrajině, na Krymu, v Donbasu a v Syrii, tak je, že to úsilí, které přece jenom je, to jsou to takové snahy po kapkách, tak je to takové přísně dávkované, A e, samozřejmě, že tam došlo k velkému pokroku, pokud jde o obnovení armády oproti roku 2008, ale pořád ještě je tam e, dost mezer a e, Rusové dávkují ty svoje operace a, a to tak, aby nepřesáhli to svoje maximum těch kapacit. To jsme viděli i v Sýrii a jinde. Dokonce mám pocit, že třeba v Donbasu tam byl určitý moment překvapení. Myslím, že Kreml možná původně nepočítal s nasazením se v Donbasu, ale pak byl nucen tam určité eh, osoby tedy nasadit. Bohužel. Musím, musím teď eh, jenom na vteřinku přerušit, protože teď nás opustí tlumočníci, tak jim děkujeme. Pokud s tím souhlasíte, tak eh, paní profesorka bude pokračovat zřejmě v angličtině.